Dobré odpoledne. Hello everyone. If you would be so kind to take your place. Dobré odpoledne, poprosím, abyste se usadili, ať můžeme začít. Since we have a full house, would you please keep quiet? Je nás mnoho, tak vás poprosím, abyste se stišili a skáznili. Všechny vás zdravím a vítám a především vítám paní Margaret Vestager, která pokud bude potvrzena, tak se stane výkonnou místopředsedkyní Komise pro Evropu eh, připravenou na digitální dobu. Vítám vás všechny tady a vítám také ty z nás, kteří nás sledují po internetu. Společně organizujeme toto slyšení s výborem IMCO a vítám paní de Sutr, která předsedá IMCO. A také s výborem pro hospodářské a měnové záležitosti a vítám paní Tinagli, která předsedá tomuto výboru. Budeme předsedat tomuto slyšení společně. A také vítám poslance a poslankyně z výboru Jury, kterýž to je přičlenil k tomuto výboru a vítám také členy výboru EMPL a LIBE, kteří byli pozváni. Chci jenom připomenout, že nově zvolená předsedkyně komise svěřila paní Vestager úkol, aby Evropa byla schopna plně využít svého potenciálu v digitální době a posílila svoji kapacitní a inovační kapacity. Bude to klíčovou součástí posilování technologické vedoucí pozice a strategické autonomie a bude také pracovat na dlouhodobé strategii pro budoucnost evropského průmyslu a na nové strategii pro malé a střední podniky. Navíc bude koordinovat práci na evropském přístupu k umělé inteligenci, již výsledky mají být předloženy během prvních 100 dní funkce nové komise. Dále bude zajišťovat eh, koordinaci mezi civilním průmyslem, obraným průmyslem a kosmickým průmyslem, což je všechno důležitou součástí portfolia ITRE. To všechno bude součástí mandátu paní Vestager a právě z toho důvodu jsme dnes přišli, abychom si velmi pečlivě vyslechli, jak chcete zajistit úspěšnost tohoto portfolia i z průmyslového hlediska. Děkuji. Nyní má slovo paní De Sutter, která také přednese svůj úvodní krátký projev. Jsme tři, takže se nás budete muset vyslechnout všechny tři. Já za IMKO bych chtěla přivítat dezignovanou výkonu místo předsedkyně Evropské komise na tomto společném slyšení. Výbor IMCO je zodpovědný za koordinaci pravidel vnitřního trhu jeho fungování, a to včetně digitálního jednotného trhu. Digitalizace transformuje všechny odvětví ekonomiky a má dopady na podniky, spotřebitele i společnost jako takovou. Jednotný trh patří mezi největší výdobytky Evropské unie a je zásadní, aby v této době digitální transformace, transformace pardon, zůstal úspěšný. Je proto důležité, aby naše pravidla pro vnitřní trh odpovídala potřebám digitálního věku. Musíme to zajistit navíc způsobem, který si zachová důvěru spotřebitelů a vytvoří rovné podmínky pro podniky. Mám za to, že digitální transformace musí být inkluzivní a že z ní musí těžit všichni. Také dobře chápeme, že silný jednotný trh znamená trh, který nebude fragmentovaný, a který nebude vytvářet eh, umělé rozdíly mezi tradičními trhy a digitálními trhy, protože máme jenom jeden takovýto společný trh. Nyní k procesu. Na základě, pos- na základě pokynů má Evropský parlament hodnotit obecné kompetence, evropský závazek a osobní nezávislost. Nad to má také hodnotit znalost případného portfolia a komunikační dovednosti. Před slyšením paní Vestager písemně odpověděla na předběžný dotazník a písemné odpovědi jsme rozeslali poslancům a poslankyni ve všech jazycích. Právní výbor nevznesl žádné námitky proti tomu, by probíhalo toto slyšení. Nyní dostane slovo předsedkyně výboru hospodářského paní Tinagli. Děkuji vám. Doufám, že to funguje. Jménem hospodářského výboru bych také ráda všechny přivítala na dnešním slyšení. Vítám především paní Margaret Vestager, kterou hospodářský výbor už velmi dobře zná, jelikož působila posledních pět let jako komisařka pro hospodářskou soutěž. Byla tedy navržena, aby pokračovala ve své práci, kterou začala v oblasti hospodářské soutěže a byla to zásadní práce přínosná pro naše firmy i podniky. Jakožto výkona místo předsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, bude paní Vestager také v nové komisi koordinovat práci v oblasti digitálního zdanění, tak abychom do konce roku 2020 dospěli ke koncensu na, na mezinárodní úrovni, nebo pokud to nebude možné, tak pouze předložili spravedlivou evropskou digitální daň jako návrh. Podle evropského jednacího řádu, tedy jednacího řádu Evropského parlamentu, hospodářská soutěž a zdaň, zdanění spadají především do portfeje výboru hospodářského. Jak bude probíhat toto slyšení? Na začátek požádáme paní Vestager o úvodní projev, nepřesahující 15 minut a následně bude mít na konci 5 minut na závěrečné prohlášení. Po tomto úvodu budeme mít čas na 25 otázek od poslanců a poslankyň. S tím, že na každou otázku bude věnováno pět minut. S tím, že minutu bude na položení samotné otázky, dvě minuty na odpověď. Pokud budeme mít doplňující otázku, tak ta nesmí být delší než jednu minutu a následně jedna minuta bude na odpověď. První kolečko sedmi otázek položí zástupci politických skupin a následných 18 otázek vyplývá z obecného rozdělení otázek mezi politické skupiny a nezařazené poslance. Chceme také připomenout, že všechny předsedkyně budou velice přísné a přísně dodržovat řečnickou lhůtu a neumožníme nikomu, aby ji překročil. Pokud první otázka bude delší než minutu, tak následně neumožníme doplňující otázku. Tlumočení máme ve 23 jazycích, můžete tedy vystupovat v vlastním jazyce, ale nezapomínejte na to, že to, co říkáte, musí být tlumočeno, tak vás požádám, abyste nehovořili příliš rychle. Paní Vestager, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážené předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci. Před pěti lety mne Evropský parlament potvrdil ve funkci Evropské komisařky pro hospodářskou soutěž. A musím říci, že to byla chvíle, kdy jsem byla ve svém životě asi nejvíce pyšná. Dostala jsem totiž možnost pracovat pro evropské občany společně s tímto parlamentem a bránit hodnoty, kterými jsem se v politice řídila už 30 let. Vždy jsem se svou prací snažila přispět k spravedlivé společnosti. Lano, lidé se mohou rozhodovat podle sebe, mohou se snažit naplňovat své sny, ale musí přitom respektovat ostatní. Budu-li v této funkci potvrzena, budu stejně tak pracovat i v roli výkonné místo předsedkyně Evropské komise, která bude mít na starosti Evropu připravenou na digitální věk. Jsem přesvědčena, že svých společných cílů nejlépe dosáhneme, budeme-li spolupracovat. Tomu jsem věřila i když jsem poprvé vstoupila do tohoto parlamentu jako stážistka. A za celá ta léta jsem viděla, jak evropská demokracie přispěla k vytváření společnosti, která funguje pro lidi a které je zároveň zastupuje. Evropa chce vždy dosáhnout více. A jsem velice ráda, že máme první komisi, kde jsou vyváženy počty mužů a žen. Čelíme zásadním výzvám. Zmíním jich pouze pár. Klimatické změny, digitální transformace. To jsou změny, které budou mít dopad na všechny aspekty každodenního života. Mezinárodní konkurence se stává stále tvrdší a proto my budeme muset pracovat intenzivněji na tom, abychom zachovali rovné podmínky. Máme na to obstát tváří v tvář těmto výzvám, pokud budeme spolupracovat. Na své hodnoty můžeme být pišní. Patří mezi ně svoboda, spravedlnost a demokracie. Toto jsou hodnoty, na základě kterých je Evropa nejlepší místo, kde můžeme žít za celou historii. Evropa je plná vysoce kvalifikovaných lidí, máme skvělou infrastrukturu, máme spravedlivé a účinné zákony. Jednotný trh dává evropským podnikům prostor pro růst, prostor pro inovaci, možnost stát se tím nejlepším v tom, co dělají na světě. A proto já slibuji, že nechci, aby Evropa byla více jako Čína nebo více jako Amerika. Já naopak slibuji, že pomůžu Evropě, aby byla více sama sebou. Abychom mohli vycházet ze svých vlastních hodnot a silných stránek. Tak, aby naše společnosti byly silné a zároveň spravedlivé, a to pro všechny Evropany. Během posledních pěti let jsem viděla, že na základě prosazování pravidel hospodářské soutěže trhy fungují pro lidi a ne naopak. A jsem pyšná na práci, kterou jsme odvedli. Ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Jsem proto velmi poctěna, že nově zvolená předsedkyně komise mne požádala, abych pracovala i nadále v této oblasti hospodářské soutěže. Vložím do toho stejnou energii a stejné odhodlání jako dříve. A Stejně tak důležitá pro mě je otázka nezávislosti a nestrannosti, jako jsem slibovala před tímto parlamentem před pěti lety, protože nezávislost při prosazování práva to prostě není k jednání. Není zločinem podle našich pravidel, když je firma velká, ale velké dominantní firmy mají zvláštní odpovědnost nepoužívat svou moc k tomu, aby škodili spotřebitelům. Firmy mohou fúzovat, za předpokladu, že pořád ještě budou mít nějakou konkurenci. Protože firmy nemohou obrat spotřebitele o výhody efektivní konkurence, tedy dostupné ceny, volba sortimentu, inovativní a lepší produkty, které lépe vyhovují jejich potřebám. Kromě toho také musíme zajistit, že konkurenci nepodkope státní podpora, protože Evropané si zaslouží ekonomiku, kde firmy budou lépe sloužit spotřebitelům a nejenom dostávat větší subvence od vlád. Stojí před námi těžké doby a to platí i pro dodržování hospodářské soutěže, protože trhy se velice rychle mění a čekají nás ještě větší změny. Lidská přirozenost základní motivy, jako třeba strach, anebo jako třeba chamtivost, se nemění. Zásady, kterými se řídí pravidla hospodářské soutěže, jsou proto dnes stejně tak aktuální, jako byla v době, kdy jsme podepisovali římskou smlouvu, což už je před 60 lety. Uplatňování těchto zásad ale musí odpovídat rychle se měnícímu světu. Začali jsme revizi pravidel týkající se antitrustové politiky, fúzí a státní podpory. V té budu pokračovat. A v tomto procesu také budeme vycházet z toho, co jsme se naučili při studiu dopadu digitalizace na hospodářskou soutěž. Mimo jiné i z nezávislé zprávy tří poradců, kterou jsme dostali na začátku tohoto roku. Mám za to, že spravedlivá hospodářská soutěž je důležitým předpokladem připravenosti naší ekonomiky na výzvy, které stojí před námi, ale hospodářská soutěž nestačí. Potřebujeme strategii pro budoucnost evropského průmyslu, která vychází z toho, čím je Evropa silná. A je to to, že je otevřená a že je rozmanitá. Průmyslová strategie musí být pro všechny. Musí být ekologická a zároveň musí vycházet ze spravedlivé hospodářské soutěže. Součástí mé práce bude připravit novou strategii na podporu skutečného srdce evropského hospodářství, tedy malých a středních podniků. Protože společně představují více než polovinu příjmu evropských podniků a zaměstnávají téměř dvě třetiny lidí, kteří v Evropě pracují a navíc poskytují velice důležité možnosti školení pro mladé lidi. Tyto firmy po nás chtějí vytvořit spravedlivý trh a odstranit překážky, které stály v cestě jejich růstu. Veřejný i soukromý sektor musí spolupracovat. A to si vyžaduje strategičtější používání zadávání veřejných zakázek. Potřebujeme více financovat výzkum a inovace v podnicích. A to si bude vyžadovat spolupráci s členskými státy na projektech společného evropského zájmu. Snažíme se spojit celé řetězcové, hodnotové řetězce, tedy od univerzit a přes dodavatele, výrobce až po ty, kteří budou recyklovat druhotné suroviny. Naše strategie nemůže být omezena pouze na jednotný trh. Stále více se propojujeme a stále více závisíme na rozhodnutích, která přijímají ostatní. Evropa je největším obchodním partnerem círka 80 zemí, včetně Číny a Spojených států. Máme tedy silnou pozici, ze které se můžeme snažit dosáhnout globálně rovných podmínek, včetně práce na našem návrhu na reformu Světové obchodní organizace. Máme tím k dispozici dobrá pravidla, abychom zajistili, že zahraniční subvence a zahraniční státní podniky nepodkopou spravedlivou hospodářskou soutěž v Evropě. Dobrá průmyslová strategie také znamená, že Evropa bude lépe připravena na digitální věk, protože dnes máme v podstatě dva typy podniků. Ty, které už digitalizované jsou a ty, které brzy budou. Digitalizace představuje obrovský potenciál ve smyslu, že může zlepšit naše životy, ale chceme-li využít tohoto potenciálu, tak potřebujeme správná pravidla, na základě kterých lidé budou mít důvěru v takovouto digitální transformaci, která musí sloužit občanům a respektovat naše základní hodnoty. Dnes bych ráda zdůraznila především tři hodnoty. Důvěru, humánost a spravedlnost. Dovolte pár příkladů toho, co bych ráda udělala v nadcházejících pěti letech, budu-li potvrzena. Co se důvěry týče, musíme se zabývat obavami lidí z techniky a technologie a musíme se snažit budovat jejich důvěru. Budu pracovat na aktu digitálních služeb, jehož cílem bude aktualizovat pravidla týkající se bezpečnosti a odpovědnosti na digitálních platformách při poskytování digitálních služeb a produktů. Navíc musíme také regulovat způsob, kterým společnosti sbírají, užívají a sdílejí si údaje, tak aby to bylo ve prospěch celé společnosti. Nyní k humánosti. Potřebujeme pravidla, která zajistí, že umělá inteligence se bude používat eticky, tak aby podporovala lidské rozhodování, nikoli ho podkopávala. Předložím návrhy na vytvoření evropského přístupu k umělé inteligenci a to během prvních 100 dní ve funkci. Teď, co se týče férovosti. Férové pracovní podmínky, férové zdanění, to jsou prostě základy jedny ze základů slušné společnosti. Pracovníci platform také musí mít spravedlivé pracovní podmínky. Musíme zajistit, že digitální firmy budou platit daně, které jim spravedlivě náleží. Chceme, aby pravidla zdanění vycházela z globální dohody. Ale pokud to nebude možné do konce roku 2020, tak jsme připraveni konat. stojí před námi výzva. Musíme nejenom připravit ta správná pravidla, ale také uplatňovat správná pravidla, tak aby tyto trhy, které se tak rychle vyvíjejí, respektovaly základní hodnoty. A abychom maximálně využili digitálního potenciálu pro zlepšení života ve zdravotnictví, v dopravě, v boji proti klimatickým změnám. A doufám a budu také věřit, že se budu moci spolehnout na spolupráci Evropského parlamentu při naplňování tohoto úkolu. Během posledních pěti let jsem s vámi často diskutovala o svých návrzích a představách a na základě našeho skutečně otevřeného dialogu bylo možné, že eh, se dala legislativa přijmout rychle. Pokud budu potvrzena, tak budu i nadále s vámi otevřeně spolupracovat a to v každém kroku legislativního procesu. A budu se moc těšit na další spolupráci s vašimi výbory. Konec konců Evropa je o týmové práci. Dnes, když čelíme jedním z největších výzev svého života, tak potřebujeme o to více spolupracovat a společně se postarat o to, aby za celou historii zrovna teď a tady v Evropě bylo to nejlepší místo k životu, životě. Především pokud jste žena, pokud to tak mohu dodat. Děkuji. Thank you. Thank you, Mr. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Vestager. A nyní má slovo Andreas Schwab z výboru IMCO za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně Vítejte zde, paní eh, Vestagerová. Eh, byla jste takovou skrytou hvězdou Junkerovy komise. Eh, některé noviny vás dokonce nazvaly Chief Supremou, takže gratuluji. Nicméně technologické výzvy, které máme před sebou, jsou velké. Vy jste řadu z nich zmínila. Digitální jednotný trh je plný skrytých hvězd, které bohužel často plně nesvítí teď budu pokračovat v Němčině, digitální eh, platforma hospodářství nabízí uživatelům a hospodářství obrovské výhody, ale eh, Regulační bariéry v eh, Evropské unii jsou stále ještě největším problémem pro tyto problémy, pro tyto firmy, aby opravdu rostly. To nejenom v digitální oblasti, ale ve všech klasických sektorech často tedy přibývá eh, mezinárodní tlak, i hospodářský tlak, eh, který eh, kolikrát je používán tedy i ne, různými neférovými, jsou tam používané neférové praktiky. Takže vy jste tady hovořila taky o evropských fúzích, o tom, že bychom mohli mít výhody potom z výhodnějších cen a tak dále. Držíte tedy evropské maximy, myslíte si, že podpoříte hlavně evropské fúze a E, jako vicepředsedkyně, co podpoříte, jaké služby, abyste zlep, zjednodušila život e, evropských firm i e, aby byla co nejkonkurenceschopnější Evropa. Děkuji. Ano, správně říkáte, že máme dvojí výzvu. Na jedné straně zajistit férovou hospodářskou soutěž na našem vnitřním trhu, tak aby eh, to sloužilo k dobru našich eh, spotřebitelů. Ale za druhou, na druhé straně také musíme se postavit za práva evropských eh, firm, pokud se setkávají s neférovou soutěží s vnějšku Evropy. Um, ano, je to pravda. Někdy se setkáváme s hospodářskými, tedy s firmami z vnějšku Evropy, které nepoužívají férové praktiky. Takže určitě musíme udělat celý soubor opatření a e, tato komise, když navrhla změnu vůči e, přístupu k Číně, jsme říkali, že Čína už není e, rozvíjející se ekonomikou v něčem, je tedy strategickým partnerem třeba v klimatických změnách, v něčem ale také strategickým, strategickou soutěží a hospodářskou soutěží a na tom jsme zareagovat. Budeme pracovat s kolegy abychom e, do, e, docílili mezinárodních nástrojů e, pro zadávání, pro zadávání veřejných zakázek. Potřebujeme také, pokud my je pozveme k nám, potřebujeme být také vyzváni k ním. Ehm, Tady máme vlastně asi 15 HDP, eh, evropského HDP, to je hodně peněz, které se takto přichází. A eh, také je potřeba eh, přitáhnout ehm, zahraniční investice do Evropy, ale za, z dobrých důvodů. Potřebujeme, aby přicházeli z, tedy z podnikatelských důvodů. A jedna z otevřených otázek je, jak zajistit, jak státně vlastněné firmy ze zahraničí, pokud si koupí nějaký evropský podnik, že tedy se sem nedostává zahraniční státní pomoc, eh, která by potom podkopávala eh, naše podmínky. Eh, takže tady určitě musíme pracovat mm, na tom vnitřním trhu, abychom měli funkční nástroj, který bohužel zatím nemáme, ale je to určitě vysoká priorita. 30 vteřin. Ano, vy jste hodně hovořila taky o spolupráci s kolegy a s kolegyněmi, ale mm, co třeba, eh, že chcete využívat eh, někdejší opatření vůči eh, americkým technologickým firmám. Vy víte, že parlament takovéto dřívější opatření už často tedy požadoval. Takže tady jde vlastně o klíčové principy sociálního hospodářství a můžete zajistit nebo přislíbit, že naše pravidla v hospodářské soutěže se budou co nejrychleji uplatňovat v digitální oblasti. Ano, to byla určitě jedna z mých eh, eh, oblastí, na kterou se chci zaměřit. Naprosto souhlasím. Trhy se rychle posunují a zákony se posunují tak, jak se posunují. Někdy je tam inherentní asymetrie, je tam určité omezení toho, jak rychle můžeme vymáhat právo, protože nebudeme nikdy eh, eh, se zříkat eh, řádného procesu, ale samozřejmě někdy potřebujeme postupovat co nejrychleji. V tuto chvíli jsme se setkali se stejným případem, kdy potřebujeme uplatnit průběžná opatření, kdy jsme takhle museli firmám říci, že to je potřeba. A samozřejmě eh, eh, do budoucna to potom dopracujeme, uděláme tedy eh, plnou tu případovou studii. A určitě to dobře odráží, že máme tuhle tu vysokou prioritu věci urychlit. Děkuji. Nyní Paul Tang za Econ SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, paní Vestager. Jaká je nevýhoda digitálního věku? Koncentrace eh, peněz. Eh, naše systémy jsou eh, už zastaralé a dochází tedy k tomu, že ty největší technologické firmy ne, skoro neplatí daně. Takže co s tím uděláte? Uděláte, budete tlačit na to, abychom měli evropskou daň ze služeb? budete i nadále pokračovat v tom, že budete, pokrač, že budete eh, potírat eh, případy státní pomoci. Eh, měli jsme přece ten, ehm, to rozhodnutí Evropského soudního dvora proti mm, Starbucksu technologičtí giganti považují některé postupy v podstatě za své operační výdaje. Mm, co uděláte s tím, abyste to nějak zásadně změnila, abyste podpořila evropské tedy evropský úspěch, ale zároveň, abyste chránila naše údaje evropských občanů proti zneužívání ze strany těchto technologických gigantů. V první řadě eh, Doufám také, že členské státy si tohle poslouchají, eh, protože případy státní pomoci nám neposkytnou férový eh, systém zdanění. Na tom se musí změnit legislativa. Já s vámi naprosto souhlasím. Eh, podnikové zdanění bylo vymyšleno eh, v dávnověku, ještě předtím, než jsme eh, měli první počítače. Taky tedy podnikové zdanění bude muset být digitalizováno. Jinak budeme mít stále méně příspěvků ze strany podniků těm společnostem, kde podnikají. A už jsme si tedy posvítili na některé podniky, které Eh, podnikají takovým způsobem, aby to bylo výhodné pouze pro ně a to není fér. Eh, budeme, v tom, budeme tedy v naší práci pokračovat. Některé případy jsou ještě otevřené. Požádali jsme České státy o to, aby nám eh, dali status toho, jak, ehm, jaké mají tedy tyto daňové pravidla, abychom si mohli aktualizovat svoje informace ke zdanění. Budeme i nadále pokračovat a doufám, že se nám podaří nalézt globální dohodu, tak jak se nám to podařilo v případě um, přesunu profit, eh, zisků, což už je vlastně dnes eh, evropský zákon, ale pokud se nám nepodaří nalézt eh, takovou tu globální dohodu, tak předpokládáme, že budeme tedy jednat sami za sebe. Samozřejmě musíme udržet nadále vyvíjení tlaku, tak jak to vlastně dělá i členské státy, protože je potřeba zareagovat na výzvy našich podniků, které chtějí férové zdanění. Takže to určitě bude otázka vysok, eh, zase velmi eh, prioritní. Mm. Jak naložit s podniky, které porušují zákony, které dělají nelegální věci? já si myslím, že ehm, pokuty jsou pouze asi 6 až 8 globálního obratu, to je vlastně součást toho co bylo eh, dřív vlastně jakési potrestání za špatné chování. Ale eh, dělali jsme dvě věci. Jednak jsme říkali, musíte přestat dělat to, co děláte, nemůžete dělat něco, co má stejný dopad, jako jste dělali. A kromě toho máme ještě více nástrojů, které můžeme využít. Eh, co musíme udělat pro to, abychom dosáhli férové soutěže na tomto trhu a tím, jak jsme stále moudřejší, tak ehm, se zlepšujeme i v tom, abychom věděli, co je potřeba. Eh, to platí třeba pro výběr eh, operačních systémů. Děkuji. Doplňující otázka. Ano, je dobré, že jsme stále moudřejší, ale eh, řekněme, že tady máme jakési první pokusy o to, abychom se dostali na vrch nad technologické giganty. Co jste se poučila? Co si myslíte, že bude efektivní v boji proti monopolní moci technologických gigantů? to vede do situace, kdy, evropští, eh, kdy evropské firmy v podstatě vůbec nemají prostor se rozvíjet. Parlament už několikrát říkal, že je potřeba zvážit rozbití eh, například Google nebo Facebooku. Eh, to je možnost, která je na stole. Ono to nebyl výběr operačního systému, tam šlo vlastně o vyhledávání, o ty browsery, které jsou nyní tam už eh, vlastně jsme měli případ Google eh, pro Android a eh, tady jde o to, jak se podnik mění, jak mění své chování, aby se, otevřelo, aby se otevřel trh, který by mu byl jinak úplně uzavřený, který, který by byl plně okupovaný tímto podnikem. V případě ehm, rozbíjení firem, to je nástroj, který máme, můžeme to udělat, ale já mám samozřejmě povinnost uplatňovat nástroje, které, jsou, co, které tedy mají eh, takto nejméně, co nejméně zasahují. Eh, to na druhou, stran, na druhou stranu ale mám taky povinnost udělat maximum pro to, nebo najít ten nástroj, který vyřeší eh, problémy, se kterými se potýkáme. Ještě jedna věc, kterou si lidé často neuvědomují, je fakt, že my jako spotřebitelé Eh, my tady hovoříme třeba o těch eh, amerických gigantech, ale eh, řada spotřebitelů taky vnímají ehm, evropské podniky jako preferované, dávají jim preferenci, co se týče třeba hardwareu nebo i softwaru. Pokud jde tedy o prostředí business to business, tak Evropa určitě může hodně nabídnout. Děkuji. Nyní Nikola Bír za ITRE Renew Europe. Děkuji. Evropa Eh, má tedy úkol, který je eh, napínavý, ale i těžký. Eh, my se tady zabýváme otázkou také umělé inteligence. Umělá inteligence je určitě nástroj, který slibuje mnohé, že tedy zlepší životy lidí v Evropě, pokud se tedy tyto nové technologie budou využívat v medicíně, ve vzdělávání, v individuální mobilitě pro osoby s postiženími. Eh, taky to může na pomoci s ochranou životního prostředí, s ochranou eh, bezpečnosti eh, občanů. Takže určitě to našim občanům, ale i našemu hospodářství dává obrovské šance, příležitosti, ale souhlasíte s tím, že tady je tento inovační potenciál, že bychom je měli využít, protože je tak obrovský, i když si uvědomujeme, že to má eh, také rizika a výzvy. Jak se na to strategicky připravíme, abychom ten potenciál nejenom využívali, ale také jako Evropané, Evropanky se stali jakými si pionýry a jak tedy Evropa v, posled, eh, v budoucích pěti letech eh, může eh, pokračovat dobrými příklady v této oblasti. Já naprosto souhlasím ohledně toho potenciálu, ale také vidím ta rizika. Když, eh, jak se tak bavíme, tak eh, Evropané ztrácí důvěru v technologie. Abychom využívali ty výhody, tak musíme tu důvěru vybudovat, tak aby technologie sloušela nám ehm, lidem, občanům. Mm, máme eh, skupinu na vysoké úrovni, která se věnuje umělé inteligence, která předložila sedm vodítek pro to, jak vyvíjet eh, důvěryhodnou umělou inteligenci. To není něco, co eh, je eh, jenom teoretické, je to opravdu užitečné pro podniky. Řada podniků se eh, chce využívat tyto principy a také jakýsi seznam pro vyhodnocování umělé inteligence, který by mohli využívat. A to budeme mít k dispozici v prosinci, to určitě taky ovlivní práci, kterou uděláme, tak abychom na jedné straně mohli investovat a na druhé straně ukázali lidem, že to je pro nás. Někteří říkají, ale Číňani mají všechny ty údaje, Američani mají ty peníze. A když ale vidím, co zase máme my v Evropě, my máme eh, účel, záměr. Ehm, eh, například eh, naleznete evropskou umělou inteligenci v, živ- v opatřeních pro životní prostředí, v medicíně, v oblasti, kde ji chcete využívat proto, aby to mělo dobrý účel. A to je určitě inspirace pro to, jak ehm, se rozhodnout, jak ta data z, um, dávat k dispozici, kde můžeme více investovat, protože určitě potřebujeme více investicí. Evropa eh, pokulhává. Um, třikrát nebo čtyřikrát, co se týče investic do umělé inteligence. A nemáme stejné tedy dostupnosti údajů, ale musíme si jasně říct, čeho chceme dosáhnout. Děkuji. A nyní Alexandra G. Omlouvám se mnohokrát, ještě doplňující otázka. Ano, naprosto správně říkáte, že musíme investovat, abychom mm, tyto eh, technologie taky mohli využívat v jejich potenciálu, ale zároveň musíme chránit své hodnoty. Jak v, v příštích pěti letech chcete dosáhnout toho, že společně s členskými státy eh, budeme tedy eh, dávat dohromady naše možnosti a jak tedy ehm, překonáme ty, kteří nemají problémy s fragmentací? nebo s roztřištěností. První prioritou je, jednoznačně je, že rozpočet pro následujících sedm let eh, bude schválen, tak abychom se mohli pustit do práce. Tato komise tedy navrhuje, abychom navýšili investice o hodně, tak abychom eh, mohli eh, udělat všechny tyto věci. A druhá věc je, využívat strategičtěji zadávání veřejných zakázek. Zakázky v Evropě Eh, máme vždycky dvě a potom 12 nul zatím v eurech, to je spousta peněz. A když tedy řádáme o řešení, možná můžeme mít i malé podniky, které řeknou, dobrá, to můžu udělat také. A tohle můžu poskytovat. Eh, takže je potřeba, abychom měli tuhle tu strategii a měla inteligence, která spojí všechny sektory společnosti, protože právě nyní Evropa má řadu eh, inovativních středisek, těch takzvaných hubs. Eh, dneska do Paříže nejezdíte jenom kvůli Eiffelovce, ale kvůli různým startupům a inovativním ekosystémům. Takže pokud budeme rozpracovávat to, co už máme, můžeme toho dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Alexandra Gíze za Imko a Zelené. Děkuji paní předsedkyně, výkonná paní místo předsedkyně. Budoucí akt pro digitalizaci představuje velký potenciál. GDPR byl také velmi důležitým aktem, ale teď tady potřebujeme rovnováhu, rovnováhu kterou potřebují všichni naši občané, protože hovoříme tady o takzvanému mikrotargetingu, mikrozacilování, dezinformací, hovoříme o věcech, které zcela zásadně ovlivňují eh, naše občany. Hovoříme také o kapitalismu dohledu. A proto já chci, aby jste v tuto chvíli vyjádřili závazek k tomu, že do, bude opravdu docházet k řádné kontrole a obraně osobních eh, údajů. Ale chci vědět také, co uděláte s tou silovou nerovnováhou. Jak se podíváme na nové business modely, jste připravená bojovat proti mikrozacilování, mikrotargetingu, tak, aby opravdu neovlivňoval životy našich občanů? Jedna z věcí, které jsem se naučila v souvislosti s kapitalismem dohledu, protože Google vlastně pozoruje vás a ne vy využíváte Google k vyhledávání. Google vyhledává vás, to znamená, že on ví nejen to, co kupujete, ale i to, co si myslíte. To znamená, že tady ještě před námi je opravdu velmi dlouhá cesta. Celá souhlasím s tím, co bylo vykonáno doposavat, protože musíme jednat rychle, to znamená vše, co se týče kodexu chování, kodexu postupu, tak to je samozřejmě ten první krok správný směrem, protože samozřejmě nemůžeme obětovat všechny naše volební eh, procesy, které nás čekají. My potřebujeme prostě řádnou legální úpravu. To znamená, že ta, té práce nás čeká ještě hodně. Já samozřejmě v tuto chvíli nevím, jak eh, přesně nebo které všechny detaily musí tento akt o digitálních službách eh, obsahovat, ale musíme jednat rychle, to vím. Musíme si také uvědomit, že naši občané mají svá práva, musíme udělat všechno pro to, aby GDPR bylo opravdu uplatňováno na všech úrovních a také, aby na to zareagoval také trh. To znamená, dohody o kontrole nebo ochraně osobních údajů a soukromí. Prostě tady musí nějakým způsobem reagovat také trh. Někdo musí zareagovat tím, že řekne, ano, tady děláme něco jinak. Minimálně proto, aby prostě nikdo neměl pocit, že je nucen podepsat cokoliv. Eh, podívejte se, ve chvíli, kdy občas máte čas na to si přečíst ty podmínky eh, pro využívání nebo užití, no tak eh, musím říct, eh, že to ve všech vzbuzuje obavy. Je to opravdu odstrašující. A musím říct, že když si opravdu ten čas najdete, přečtete to, tak nemůžete dojít k jinému závěru, než že řeknete ne, děkuji. A proto je třeba zajistit proto, vše proto, aby si lidé uvědomovali, v jakém světě žijí a v jakém demokratickém systému systému chtějí žít, protože nemůže být všechno digitální. V tom případě prostě prohrajeme. Ještě další otázka ve chvíli, kdy hovoříme o férovosti a důvěře, tak také zmiňujeme eh, automaticky přijímaná rozhodnutí a umělé inteligenci. Ale máme tady problém také eh, s diskriminací. víme, že chudí lidé, ženy, LGBT eh, lidé velmi často jsou diskriminováni těmito systémy. To znamená, jakým způsobem zajistíme v souvislosti s umělou inteligencí, jak zajistíme, že že ty nové systémy prostě nebudou diskriminovat, hlavně co se týče tedy těch údajů, které jsou opravdu využívány zaujatým způsobem. Podívejte se, já vždycky říkám, vy můžete mít svou umělou eh, inteligenci ve chvíli, kdy já budu mít opravdu genderově vyrovnanou eh, společnost, protože eh, umělá inteligence nikdy nebude chytřejší než ty údaje, které té umělé inteligenci dáte. A zatím je opravdu stojí lidé. To znamená, že pokud opravdu něco neuděláme, tak pouze budeme posilovat tu nerovnost, která v našich společnostech v tuto chvíli existuje. Prostě musíme změnit naše chování. A tady Samozřejmě eh, v bodě 5 máme eh, tedy umělou inteligenci a bod, který se tedy týká právě vytváření a vlastně e, tou možností diskriminace a zaujatosti, podujatosti. A to je něco, co musíme vyřešit. A tyto principy, principy budou samozřejmě součástí té zpětné vazby, kterou obdržíme, ale ta otázka, jak se vyhnout zaujatosti, podujatosti, tak to je samozřejmě zcela klíčové téma ve chvíli, kdy budeme hovořit o nějakém rámci, v rámci něhož můžeme technologii důvěřovat. Děkuji, Alessandra Basso, Imko, ID. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Uh Paní Vestager, vy jste několikrát říkala, že je třeba udělat všechno pro to, abychom zajistili rovnost v oblasti hospodářské soutěže a to na globální úrovni. Proto budeme potřebovat nástroje, které zajistí opravdu lojální a rovnoprávnou hospodářskou soutěž a to na všech úrovních, na národní i globální. Váš cíl si myslím, že je opravdu trošičku moc ambiciozní ve chvíli, kdy si uvědomíme, že například v souvislosti s eh, mou zemí původu, tak tam se nepodařilo uřídit vlastně daleko jednodušší situaci. Byl to případ Terkas. A vy moc dobře víte, že tento případ vlastně vedl eh, k pádu čtyř eh, bankovních institucí, které samozřejmě zásadně poškodily své uživatele a spotřebitele. A proto se ptám, jak tady budou vypadat ty nástroje, o kterých hovoříte a které mají zajistit opravdu spravedlivou hospodářskou soutěž tak, aby všechny naše subjekty mohly opravdu být součástí takovéto hospodářské soutěže. Jedno z odvětví, které nejvíce trpělo finanční krizi, je právě tento sektor. A je možné, že tedy v některých zemích teď eh, zaznamenáváme růst v některých eh, státech, hovoříme o nových pracovních místech, ale pro mnoho podniků je stále těžké platit vlastně eh, splácet dluhy, stejně tak jako u některých jednotlivců. A proto musíme být velmi opatrní, když říkáme všechno je v pořádku, všechno se vrátilo vlastně do standardní situace. Tady musíme být opravdu, opravdu velmi obezřetní, protože každý jednotlivý případ v, těch bankovní, v tom bankovním odvětví byl odlišný. Musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili, že daňoví poplatníci jsou chráněni. Musíme udělat všechno pro to, aby hodnota byla chráněna ale nikdy se nevyhneme tomu, že prostě se stane, že některá z bankovních institucí prostě bude muset trh eh, opustit. Někdy ty případy mohou být opravdu velmi velmi bolestivé. To znamená, že velmi často eh, docházelo k tomu, že jim byly prodávány produkty, které byly vlastně před, no, prezentovány jako velmi bezpečné a přitom vůbec nebyly. Takže to je přesně to, proč se snažíme v podstatě vytvářet schémata, v rámci níž by bylo právě postihováno byly postihovány ty případy, kdy vlastně spotřebitelům byly prodávány takovéto nebezpečné produkty pod zástěrkou velmi jaksi bezpečných eh, produktů. To znamená, že spod, koneční spotřebitele přicházeli v těchto případech o své peníze a investice. Follow-up? Ano, mám ještě jednu otázku. A má co dočiní opět se zákony hospodářské soutěže. Všichni moc dobře víme, jak je důležitá spravedlivá hospodářská soutěž. Víme, jak je pro podniky důležité, aby se pohybovaly v bezpečném prostředí. Je to důležité také pro adekvátní fungování vnitřního trhu. A proto se ptám, abychom vlastně zajistili, že nebude docházet k deformaci vnitřního trhu, tak co co vlastně chceme dělat. Uděláme tedy nějaký přes národních dotací například do odvětví námořní přepravy, což je například odvětví, který vlastně nepod, nebyl zkontrolován. Ano, máte pravdu, máte pravdu. E, tyto postupy a tyto pokyny vlastně nepodléhaly tomu fiskálnímu přeskumu, ano, a v podstatě tady se kontrolovala jenom ehm, funkčnost a účelnost, ale nic jiného. Nicméně obdrželi jsme nějakou zpětnou vazbu, někteří říkají, že už další přeskum není nutný, eh, ostatní říkají, že ta pravidla musí být změna. A co se týče tedy těch mm, námoř, té námořní přepravy, tak prozatím, prozatím to tedy zůstane všechno stejné, což ale neznamená, že se vůbec tímto odvětvím nebudeme zabývat, protože pokud chceme opravdu silný, silné toto odvětví, tak musíme zajistit potřebujeme zkontrolovat také zdaňování v této oblasti. To znamená, že zdanění podle tonáže musí být řádně přeskoumáno a musí být eh, také adekvátním způsobem funkční, protože máme několik případů, v rámci níž toto zdaňování tonáže bylo účelně zneužíváno. Takže pro toto odvětví to rozhodně zůstane i nadále prioritou. Děkuji, pan Epping za EKR a Ekon, prosím. Paní komisařko, vy jste dostala dvě pod portfolia. Vlastně výkonná místo předsedkyně pro Evropu, která je vlastně zodpovědná za digitalizaci a zároveň hospodářskou soutěž. Ale tady hovoříme o zákonech pro hospodářskou soutěž a tady musíme zajistit všechno, aby v podstatě eh, to vše fungovalo na neutrálním základě, aby nebyly znevýhodňováni žádní občováne. A potom dále tady hovoříme o podpoře některých eh, odvětvích a průmyslu, který je, které je třeba podporovat strategickým způsobem. A chci se zeptat, vy si uvědomujete, že tady existuje určité napětí mezi podporou některých mm, průmyslových odvětví a zajištěním férové hospodářské soutěže i s ohledem na současné chování Číny? Ano. Tak eh, to byla jistě ta první otázka, kterou jsem si položila já sama, protože jak jinak můžete vlastně přijmout takovou výzvu, protože nezávislost výkonu práva je něco, o čem nelze debatovat. Je to něco, co je nespochybnitelné, protože vycházíme eh, z, samozřejmě z obyčového práva, musíme vycházet z principu neutrality, nemůžete prostě se nechat žádným způsobem ovlivňovat. A mám tady na to dva úhly pohledu ohledu. V první řadě samozřejmě způsob, jakým vlastně v Evropské komisi věci fungují. Máme DG.com a také komisaře pro hospodářskou soutěž, kteří tvoří součást Evropské komise. A tak tomu bylo od jak živa, od těch eh, prvních dnů vzniku. To znamená, vždy tomu bylo tak, že komisař pro hospodářskou soutěž byl součástí kolegie a to znamená, že všechna eh, rozhodnutí i v oblasti hospodářské soutěže jsou také rozhodnutími kolegie. A čím se to ospravedlňuje nebo odůvodňuje. Každé takovéto rozhodnutí musí podléhat dvojitému legálnímu přeskumu. A vlastně tento, toto fungování bylo také ještě podpořeno dvěmi rozsudky z roku 2011, kdy se vlastně spochybňovalo, spochybňoval tento postup. Hovořilo se o rozhodnutí kolegia a hovořilo se také o rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora i v souvislosti tedy s mm, přeskumem dodržování lidských práv. To znamená, že ta struktura, ten postup je takový, jaký je. A samozřejmě teď je otázkou, jak funguje pracujeme na každodenní bázi. A jedna z věcí, eh, která činí mou práci opravdu tak výjimečnou a čeho si velmi vážím, je to, že eh, já při své práci a moje týmy, kteří tedy, když přijímáme rozhodnutí, tak počítáme také s eh, radou, jak právních služeb, tak také našich ekonomů. A naše právní služby samozřejmě vědí, že ta rozhodnutí musí být v podstatě odůvodněná. Nemo mohou podléhat interferencím zvenku. A samozřejmě naši ekonomové také vědí, že se musí vyjádřit nezávislým způsobem k tomu, co děláme. To znamená, že musí v podstatě oddělávat tu politiku od výkonu práva. Děkuji. Máte ještě další otázku k tomu? Děkuji. Jak Evropská unie, tak Spojené státy mají velmi dobře rozvinutou politiku hospodářské soutěže se stejnými cíly, ale různými metodami. My máme administrativní systém boje proti trustům, zatímco Spojené státy k tomu přistupují na základě trestního práva. Kontrola fúzí je více centralizovaná v eh, USA. My máme tvrdá pravidla týkající se státní podpory, zatímco USA nemají nic v této oblasti. Máte za to, že, spojené, že Evropa se může naučit v některých oblastech něco od Spojených států a pokud ano, tak co a jak? Případ od případů jsme se už toho hodně naučili v rámci našeho vztahu. Například, když jsme dostávali informace od firem u fúzí, tak jsme schopni získávat informace od amerických orgánů a vzájemně si pomáhat. Například třeba, kdyby u fúze byl nějaký problém s fúzi, eh, s hospodářskou soutěží a museli se zbavit určitého majetku, tak chceme najít řešení, které bude fungovat jak na americké, tak na evropské straně. Jinými slovy tedy dochází ke spolupráci a v rámci té spolupráce se jeden od druhého učíme. Ve Spojených státech mají jiný systém, a podepsala bych se po to, jak jste to popsal, nicméně základní myšlenky jsou stejné. My jsme se na začátku hodně od Spojených států učili, především co se týče boje proti trustům a regulace fúzí. Státní podpora je trochu specifikem Evropy, ale všimla jsem si mimo jiné, že se objevuje řada hlasů ve Spojených státech, které právě začínají spochybňovat to, že jednotlivé státy Spojených států můžou zásadně zjednodušit, eh, zmírnit daňovou povinnost nějaké firmy, aby se tam usadila. Já myslím, že je důležité, aby o tom jsme diskutovali na globální úrovni, tak abychom našli vhodné řešení a zajistili v každé jurisdikci spravedlivou hospodářskou soutěž. Děkuji. Nyní má slovo Martin Širdevan, Ekon Imko Zague. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vy jste tady sama zmínila, že chcete ferovou a spravedlivou společnost, což mě velmi těší, když to slyším, protože to je přesně o co jde také naší politické frakci. To znamená, že chceme, aby docházelo ke spravedlivému zdaňování podniků. To už tady také bylo zmíněno a vy jste zodpovědná za zavedení řádného digitálního zdaňování i digitálních podniků v rámci eh, G20 desítky. Evropská komise tedy předložila už velmi pokrokové návrhy takovéhoto digitálního zdanění. Hovoří se tady také o zdanění, které má probíhat tam, kde ta firma působí. Hovoří se tady o inovativních malých a středních podnicích a jejich ochraně. Hovoří se také o spravedlivém zdaňování a já se ptám, zdali budete tento postoj zastupovat i v rámci G20 a pokud by něco takového, s čím přijdeme, mělo selhat, protože samozřejmě samozřejmě tady to názorové spektrum je velmi rozmanité, tak se ptám, zdali vy budete bojovat za to, aby se celý ten proces odblokoval a takovéto spravedlivé zdanění se stalo skutečností. Ono je vždy těžké přistupovat optimisticky k daňové legislativě v EU. Za prvé, protože to dlouho trvá, a za druhé, když už to dotáhneme do konce, tak zase dlouho trvá, než se to prosadí v praxi. Na druhou stranu musím říci, že sama jsem byla příjemně překvapena dosaženým pokrokem. Když jsem v Dánsku byla ministriní, a Dánsko mělo předsednictví, já jsem vedla ECOFIN, my jsme chtěli prosazovat určité reformy v oblasti zdanění a mnozí, mnozí kolegové řekli, no tak teda to přes mou mrtvolu. A opět šest let později najednou ty návrhy jsou přijaty a fungují. A zjevně i ten kolega, který říkal, že to půjde přes jeho mrtvolo, je pořád živý a navíc zdravý. Pod vedením Piera Moskovičiho v radě jednohlasně bylo schváleno 14 legislativních návrhů v oblasti zdanění, takže zjevně to jde. Problém ale je, že neprošlo pár důležitých návrhů. Za prvé, společný konsolidovaný základ daně, eh, základ daně právnických osob. Když začnete začít diskutovat o minimální úrovni zdanění a přitom máte možnost si manipulovat s daňovým základem, tak je to k ničemu. To je první věc. Za druhé, pořád ještě nemáme zveřejnění zpráv země od země. Funguje to ve finančním sektoru, co jsem si všimla, tak finanční sektor zatím nezmizel, takže zjevně je to nějak nezničilo. A myslím si, že každý generální ředitel by měl být schopný říct kol, a spíchou, kolik má zaměstnanců, jaký měl obrad, jaký měl zisk a jaké platil daně. A následně se můžeme úplně jinak i jako jednotlivci stavět ke zdanění. No a z toho důvodu pořád tak trochu doufám ve své pracovní funkci, že se nám podaří dohodnout globálně na digitální dani. Pokud se globální dohoda nepodaří, no tak pochopitelně my předložíme návrh evropského řešení a budeme na něho tlačit. Obdivují členské státy, které říkali, že chtějí globální řešení a pokud ne, pokud nebude, tak si to udělají sami. Já je obdivuji. Děkuji. Následující otázka. Ano, ano, ještě jedna follow-up otázka. Ano, hovoříme tady o daňových, nové daňové legislativě a nových daňových návrzích, ale možná, že by bylo robu, rozumné, abychom tady se zbavili článku 160 jednomyslnosti a právě tady v souvislosti s country by country reporting uvažovali o většinové o kvalifikované většině protože tak se vyjadřovali už i jiní kolegové. To znamená, aby tady v těchto daňových otázkách nebyla nutná jednomyslnost a nejste jediná vlastně z navrhovaných komisaří, která už na to poukázala. Yes, uh... Děkuji. Existují možnosti použít 116. To je pravda. Existuje proces, kterého se může účastnit každý členský stát. Ale 116 říká, pokud členský stát má ustanovení, které ohrožuje hospodářskou soutěž, tak můžete s tím daným členským státem vyjednávat o jejich změně. Pokud se to nepodaří, tak můžete předložit návrh a o tom návrhu se bude rozhodovat běžným legislativním procesem. A v každém případě si myslím, že by stálo za to se zamyslet nad tím, co by z toho vyplývalo. Já myslím, že nemůžeme brát jako samozřejmost, že se to povede, ale můžeme využít různé nástroje podle této smlouvy a pokud je to potřeba, tak je můžeme využít. Děkuji. Tím tedy končí první kolečko otázek a co se týče druhého kolečka, tak dostane slovo paní Valean, která bude předsedat této části schůze. Nebude to ta otázka, jenom předám slovo tomu kdo ji položí. A prvním řečníkem bude Markus Ferber za EPP, koordinátor Ekonu. Prosím. Děkuji mnohokrát. Já se vrátím k otázce eh, paní Epping. Eh, ta odpověď mi nestačila. Před pěti lety, pokud by se takhle odpověděla jako komisařka pro hospodářskou soutěž, řekl bych dobrá. E, nyní zde ale vystupujete jako exekutivní výkona e, vicepředsedkyně, máte velmi rozsáhlé portfolio. E, tohle slyšení probíhá vlastně na třech výborech. Takže třeba otázka střetu zájmů je v těch eh, nových eh, portfolích úplně jiná, ehm, než tak, jak jste to popsala. Když si vás vyslycháme, tak máme pocit, jako kdybychom nepotřebovali žádného komisaře pro hospodářskou soutěž, protože jak kdyby se to všechno dalo dělat na generálním ředitelstvím. A je, je fakt, že mm, za Junckerovy komise by, by, byla tedy jasná pravidla. Juncker slíbil na začátku svého volebního období, že všechny dosie, které přichází, tedy z vašeho generálního ředitelství už eh, na ně nesáhne. Eh, takže takhle už to teď nefunguje. Eh, takže jak tyhle ty, jak se budou řešit tyhle inherentní střety zájmu ve vašem portfoliu? Máte pravdu, že když, když říkáte, že je potřeba se tomu věnovat, že tomu je třeba věnovat péči. My jsme to měli ujednáno tak, že můžu přijmout řadu zodpovědností, když jsem o to požádá na kolegy. Pokud jsou rozhodnutí zásadní, tak se činí v celém kolegiu komise. Zatím v kolegiu komise neprobíhaly hloubkové diskuse o těchto rozhodnutí hospodářské soutěže, ale sledujeme všechny kroky, potřebného postupu, každý týden se setkávají šéfové kabinetu a podobně. Takže je to skutečně společné rozhodnutí kolegy a Evropské komise. A tak to také být má. Za druhé, ten titul je impozantní, který budou mít, to portfolio také. Ale chci k tomu říci, že legislativní návrhy ty budou mít na starosti kolegové z vnitřního trhu, vnitra, moje péro je psát nebude. Možná potom napíšu ano, ale kolegové budou psát ty jednotlivé návrhy. Já bych nepodceňovala to, co říká smlouva o tom, jak to má fungovat. Na jednu stranu se je nespochybnitelné, že prosazování práva musí být nezávislé. Na druhou stranu, kolegové, kteří pracují na legislativních návrzích, mají širokou škálu možností získat informace. Pokud by to takto nebylo nastavené, tak ten konstruktivní systém mezi regulací a prosazováním práva by nemohl fungovat. Dnes tady hovoříme o velkých technologických firmách, o velkých datech, co to znamená, když v podstatě trh je váš. A v této oblasti potřebujeme regulaci. Musíme tedy vzít za dobré to, co nám dává smlouva. Soud nám řekl, že je potřeba, aby to bylo v souladu s lidskými právy a abychom v každém rozhodnutí měli zabezpečené všechny pojistky. Hned navážu, eh, o co se prosila. Eh, digitální eh, trhy se vyvíjí velmi rychle. Ehm, tam eh, různá řízení v oblasti hospodářské soutěže jsou trošku pomalejší. Eh, už jsme o tom měli i výměnu v posledních měsících. A eh, docházíme tedy k různým závěrům podle toho, jak se díváme na svět. Nemyslíte si, že teď pro ten digitální svět už bychom potřebovali rychlejší řízení v oblasti hospodářské soutěže a vůbec řízení jako taková. A u těch šesti let jako u Google, pokud bychom chtěli pročistit trh, to ještě dávno předtím, než máme Eh, tedy eh, rozhodnutí eh, generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. Pani Vestager, prosím. Já bych to viděla ze dvou úhlů. Za prvé, poprvé za 20 let jsme spustili ten postup předběžných opatření. Zatím pochopitelně nepadlo rozhodnutí, protože respektujeme právo dané firmy se bránit. To je první věc. Za druhé, potřeba se zamyslet nad tím, jaké nástroje potřebujeme. Dívali jsme se na to, co bylo navrženo v Nizozemsku, ve Spojeném království. Že tedy existuje několik způsobů, jak přeorganizovat trh, pokud Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže zjistí, že není to dodržována hospodářská soutěž. Takže existují nástroje, které umožní reorganizovat ještě předtím, než dojde ke škodě. Potom nemusíte trestat. Nicméně můžete vydat, téměř mohli říct, příkazy, které pochopitelně můžou dát k soudu, ale přesto příkazy, jak zorganizovat trh. Z digitální ekonomie totiž vychází, že konkurence není někdy jenom v rámci trhu, ale o trhy u nás třeba konkurence nebo bitva o trh vyhledávání. A pokud vyhrajete, tak v podstatě jste soukromým vlastníkem toho trhu. A to je k diskusi. Protože když nastavujeme pravidla potom, tak ty musí umožňovat hospodářskou soutěž. A víme to také z kaus, které byly proti Google třikrát podány. Nyní paní eh, Šaldemoze Imko SAD. Dobré odpoledne. I udskrevet bøder, når du skulle håndtere konkurrencesituationen. Det er jo vældig dejligt uh, konkret. Děkuji. Hovořila jste zatím velice konkrétně, když jste pracovala v oblasti hospodářské soutěže. Teď máte mít na starosti celou digitální oblast. Mluvíte o důvěře a o spravedlnosti. To zní libě sociálně demokratickému uchu, ale co přesně to znamená? Znamená to, že lidi budou mít více pracovních práv? Jak budou děti více chráněny proti eh, hazardu na online, v online prostředí? Tedy mluvíte o větší transparentnosti, o čem mluvíte? Potřebovala bych trochu více pozor, podrobností. Er Děkuji za vaši otázku. Já myslím, že to jenom ukazuje, kolik práce nás čeká v kolika oblastech a jak rychle budeme muset pracovat. Řada lidí se cítí frustrovaná. Lidi, kteří pracují pro digitální platformy, často čelí nepříjemným a špatným pracovním podmínkám. Už existují určité výjimky z pravidel pro hospodářské soutěže. A otázka opravdu jestli v té pozici kvazi OS, OSVČ ten člověk závisí nebo nezávisí na tom svém jednom zaměstnavateli. A pokud závisí, tak by měl mít možnost odborové organizovanosti jako všude jinde. A měl by mít pracovní smlouvu. A já myslím, že tady nestačí to prostě jenom přesunout na národní úhos u některých těchto platform můžete pracovat třeba na té platformě v řadě jiných členských států. Takže proto je potřeba, abyste jako pracující v této pozici měli právo se organizovat, protože pokud se budete moci organizovat, tak budete mít lepší podmínky. To je první příklad. Druhý příklad se týká obsahu. Máme nelegální obsah, který je velmi škodlivý, a který má například pokřivovat veřejný diskurs před volbami. A na ten je potřeba se zaměřit. Různé druhy obsahu je potřeba řešit různě. Třeba bychom mohli mít kodex chování, který by řešil alespoň ty nejflagrantnější kauzy. Některé velké, velké firmy souhlasily s tím, že by něco takového mohlo existovat. Vy se tážete, jestli potřebujeme více legislativy. No, k tomu ještě budou muset proběhnout zajímavá diskuse. Jak legislativně upravíme elektronické obchodování? To je diskuse, která probíhá už od roku 2000 a bude zajímavé, jak bude pokračovat. Máte doplnící otázku? Ano, máte pravdu, že to je velice důležitá diskuse. Já bych možná se teď ubrala trochu jiným směrem. Předpokládám tedy, že budete schválena. Co občané a co spotřebitelé a pracující, jaký rozdíl poznají po vaší práci a na základě vaší práce, jak poznají, že Evropa je připravenější pro digitální věk? No, já především doufám, že za tu práci poděkuji i svým voleným zástupcům. Já myslím, že tam to asi bude eh, zřetelnější. Prostě poslanec je v jiné pozici než komisař. Doufám ale, že i my budeme mít hmatatelný dopad, ale to si bude vyžadovat hodně práce. Bude muset probíhat jinak diskuse, ale zároveň bude muset se zlepšit prosazování stávající legislativy. Pokud, bych, pokud bychom toho chtěli dosáhnout pouze novou legislativou, no tak to je velmi dlouhý proces. Jsou tam slyšení, je tam hodnocení dopadu, pak je návrh Evropské komise, pak se to diskutuje tady, pak se to diskutuje v radě. Čili pokud chcete dosáhnout konkrétního dopadu, no tak především budu doufat, že Evropský parlament s námi bude pracovat, spolupracovat na tom, aby pokud něco my přijmeme, tak aby se to následně prosadilo, aby to platilo. Důležitá legislativa již byla přijata. A i paní Šaldemoze se to účastnila. Děkuji. A nyní pan Lockegard také za Imko. Děkuji mnohokrát. I tentokrát si můžete poslechnout náš krásný rodný jazyk. Vy jste ve své písemné odpovědi řekla, že malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství, že 95 podniků spadá do této kategorie. Ale když se na to podíváme z pohledu legislativy, jak ještě můžeme podporovat malé a střední podniky legislativou, která bude méně zatěžující? Co byste konkrétně udělala pro podporu malých a středních podniků, aby mohli rozvinout svůj plný potenciál v digitální ekonomice? Můžeme něco konkrétního udělat pro podporu malých a středních podniků, třeba nějakými stanovováními Prahu nebo jinak? Já mám pocit, že podniky se nedívají na Brusel jako na zdroj eh, svého podnikání. Potřebují trhy, potřebují klienty, potřebují zákazníky a ty jim pomáhají růst. Máte pravdu v tom, že bychom mohli lépe rozlišovat, jaké zákony budou platit pro malé podniky a jaké pro malé a střední. A mám pocit, že v řadě legislativních návrhů se této zásady Evropský parlament držel. Je pravda, že většina podniků jsou podniky malé a střední. Pokud firmy chtějí rozši- se rozšiřovat, tak třeba bychom jim mohli lépe zjednodušit, více zjednodušit přístup k, ke státním zakázkám, veřejným zakázkám. Samozřejmě za dodržování všech platných pravidel. Pokud působíte v sektoru, kde třeba jsou veřejné zakázky z Evropského fondu pro obranu, tak tam jsou jisté pobídky pro malé a střední podniky, nebo ten tzv. Junckerův investiční plán, to je další příklad. Tam byly kontrakty pro 900 tisíc malých firm. Možná podceňujeme schopnost malých a středních podniků nebo problémy se schopností malých a středních podniků najít si kvalifikovanou pracovní sílu. To je možná problém, který se podceňuje. Co se týče školení a vzdělávání, tak tam evropská úroveň má minimální kompetence, ale přesto je to oblast, o které by měla hovořit. Zvláště pokud se týče digitálních dovedností. Skoro byste nenašli podnik, který by tyto kvalifikace nepotřeboval. Doplňující otázka. Děkuji vám za odpověď. Bylo to velice slibné, ale pořád ještě určitě můžeme dále snižovat zátěž podniků. Uvedu příklad směrnice o dostupnosti. Snažili jsme se mikropodnikům a malým podnikům vstoupit do tohoto rámce a mělo to na ně veliký dopad. Legislativa by ale neměla malé a střední podniky zatěžovat. Postaráte se o jejich větší ochranu eh, i v jiných oblastech digitálního trhu? Ano, ráda bych. Nicméně bude to vyžadovat mnoho úsilí. Už jsem na tom pracovala i v Dánsku. A musím říct, že je složité snižovat administrativní zátěž. Nejlepší je prevence. Užitečné by bylo dopředu si rozmyslet své návrhy z pohledu eh, administrativní zátěže a přijímat takové, takové digitální návrhy, které by minimalizovaly zátěž. Třeba jinak nastavit datové toky. tak aby některé věci se mohly dělat digitálně a nemuseli jste se na to najímat třeba na půl úvazku administrativní sílu. Neměli bychom ale slibovat příliš mnoho asi by nebylo poctivé říci, že teď to najednou bude všechno jednoduché. Přesto ale doufáme, že zástupce malých a středních podniků nám v tomto pomůže. Pilar del Castillo, děkuji mnohokrát. Eh, naprosto souhlasím, že pravidla evropské hospodářské soutěže eh, jsou ehm, dobrá i pro digitální věk. Co se týče ehm, také umělé inteligence, ehm, my zde máme sítě vysokokapacitní a vy prostřednictvím eh, práva hospodářské soutěže jste udělali mnohé pro to, abyste podpořili infrastrukturu, ale máme digitální infrastrukturu, jako eh, digitální peněženky, eh, App Store, eh, tedy obchody s aplikacemi a tak dále. Teď se to ale stává jakousi bránou pro to, jak soutěžit, inovovat, dosahovat k spotřebitelům. Takže co uděláte pro to, abyste zrušila nové bariéry například omezený přístup k funkcím operačních systémů mm, nebo přístup k transakčním údajům. Děkuji, paní Vestagerová. Evropa je velmi dobře propojená, když se podíváte na všeobecné údaje, ale někdy, když jdete na venkově, máte pocit, že to nefunguje. Takže tady vlastně existuje i eh, ta digitální propast, kterou musíme uzavřít. Eh, to znamená, někdy v naší fyzické infrastruktuře eh, máme tu uzavřenou bránu, která je vnímána lidmi. Co se tedy týče hm, těch bran, tak my máme legislativu platforma, Platform to Business. Ta Eh, už vstoupí v platnost poměrně rychle, eh, předpokládám do léta příštího roku. A to vám umožní jako podniku, který je závislý na platformě, abyste měli transparentnost, abyste věděli, eh, pokud mě někdo nemůže nalézt, proč tomu tak je. Taky budete mít přístup k mm, nějakému mechanismu pro řešení sporů. Takže vy se tam obrátíte, řeknete, už to nefunguje, co s tím. To bylo tedy uděláno velmi opatrným způsobem, abychom to zase nepřehnali, eh, tu regulaci. Ale zároveň jsme vytvořili monitorovací středisko, takže když je to potřeba, tak bychom mohli navýšit tyhle ty povinnosti, protože ty takzvaní gatekeepers, Eh, pokud neuplatňují eh, eh, nějaké soukromě stanovená pravidla pro hospodářskou soutěž, tak máme problém. A ty soubory v řadě tedy případů, kdy řešíme hospodářskou soutěž, když v podstatě vlastníte trh, tak to pravidlo, které stanovujete, není, že zajistím spravedlivou hospodářskou soutěž. Naopak, je to na, v první řadě mé produkty. A na tohle se musíme nadále zaměřovat. Pokud máte dominantní společnost v těchto těch velmi rychle se pohybujících trzích doplňková otázka. Já jsem vlastně trvala taky na té digitální infrastruktuře, což je jiná dimenze, nejenom fyzická infrastruktura, ale v kontextu, kdy máme samozřejmě také mezinárodní eh, konkurenci, potřebujeme evropskou průmyslovou agendu. A to stižádostivou musíme mít viditelné cíle, konkrétní čísla, data, kroky tak jako tedy pro digitální a klimatickou politiku, ale zároveň eh, možná eh, Některé věci jsou eh, příliš mírné, takže vy budete implementovat silnou průmyslovou politiku, jak se přizpůsobíte k tomu, aby tedy evropská, evropská pravidla hospodářské soutěže, jak se na to nastaví. Děkuji, paní Vestager. Jeden konkrétní příklad toho, jak eh, dnes využíváme pravidla, je eh, práce, kterou odvádíme s členskými státy eh, proto, abychom chránili důležité projekty v celoevropském zájmu. Například teď máme Eh, asi pět členských států, 40 různých podniků, které se dali do jedné struktury, tak aby se rozvíjela příští generace mikroelektroniky. To nám určitě dobře poslouží i v oblasti klimatických změn, protože tyhle nové čipy budou využívat méně eh, energie než dnes. Eh, tahle ta struktura potom umožní, aby se šířily znalosti, vědomosti, odemkne to soukromé investice, hm, na každé euro, které investuje členský stát, 2 až 3 eura eh, investuje nějaká soukromá společnost. Eh, doposud jsme jsme zjistili mnohé. Eh, tahle ta pravidla nemusíme měnit, stačí je uplatňovat flexibilně. Máme i další příklady, kdy se třeba zaměřujeme nejenom na konkrétní sektory, nejenom na ten daný průmyslový sektor či jiný, ale eh, kde se prostě snažíme nalézt, kde došlo k nějaké tržní chybě a kde, kde to můžeme napravit, aby ten celkový eh, řetězec eh, mohl dobře fungovat. A to vlastně platí pro celou tu průmyslovou strategii. Děkuji mnohokrát. Další řečník je paní Kylie za SAD, výbor ITRE. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi. Evropa chce být konkurenceschopná v digitálním věku paní von der Leyen hovořila o technologické svrchovanosti, jak e, toho dosáhneme, aniž bychom e, se vyhnuli pasti přehnaného protekcionismu. Druhá otázka, kromě různých rozhodnutí ehm, o, da, o zdanění a taky e, e, přístupu ke státní pomoci jako zemím, e, jako je Čína, jaké další nástroje máte k dispozici a na vašich, podle vašich zkušeností není zásadně důležité redefon, redefinovat si to, co znamená zneužívání dominantní tržní pozice, tím, že bychom to rozšířili, že bychom řekli, že to znamená i um, vlastnění dat že by bylo tedy potřeba trošku pozměnit stávající zákony. Paní Vestagerová? To je velmi dobrá otázka. Ano, co, co vlastně utváří tu tržní moc? Nebo moc nad trhem? Tradičně tomu říkáme podíl na trhu a tak dále. Ale pokud jste schopni eh, sebrat hodně údajů, nemusíte mít třeba velký obrat, eh, takže tahle ta stránka eh, vašeho podniku nemusí být tak úspěšná, ale tady vlastně určitě musíme rozšířit ehm, to, jak naše chápání toho, jak to funguje. My už jsme na tom pracujeme v některých případových studiích, jak, jak ty údaje fungují jako aktivum, jako aktiva pro inovace, protože pokud nemáte e, ty potřebné údaje, je velmi těžké produkovat služby, e, e, které lidi chtějí. A to je stále důležitější, zejména tedy v oblasti umělé inteligence. Protože ve chvíli, kdy je máte, tak můžete dělat stále více. Určitě se musíme pobavit o tom, co uděláme se všemi těmi úžasnými mm, údaji, které jsou eh, veřejně financovány a které dáváme k dispozici. Pokud už jich máte hodně, tak eh, máte i ty schopnosti eh, a technologické dovednosti to, co maximálně využívat. My v Evropě máme úžasné údaje, když si vezmeme, co všechno bychom v tom supercomputing mohli hodnotit, vyhodnocovat máme opravdu eh, světov, světové údaje a Podívejme se třeba na Galileo, na Kopernikus. I zde máme k dispozici data, což je skvělá věc například pro eh, farmáře, kteří chtějí mm, používat méně pesticidů a chtějí dělat takzvané precizní eh, zemědělství. A můžeme to dát k dispozici i těm, kteří by si za to nemohli zaplatit. To je vlastně otázka, kterou eh, budeme muset zodpovědět, eh, tak aby nejenom ti velcí to mohli využívat, ale aby ti malí měli férovou šanci, férové příležitosti. Doplňující otázka? Ano, děkuji. V oblasti umělé inteligence, kterou jste zmínila, myslíte si, že Evropa by se mohla stát globálním hráčem v ve vývoji a uplatňování, zároveň ale při uplatňování vysokých etických standardů eh, při navrhování eh, těch, hm, například jsme měli eh, lidi, kteří byli, kteří nemohli získat pojištění díky tomu, že měli nějaký ranking sestavený umělou inteligenci a podobně. Um, Kromě toho ty údaje se získávají z nejrůznějších um, sektorů, ať um, už je to třeba obrana nebo zemědělství. A jak jste říkala, vědci na, na jednu stranu e, mají problémy získat kvalitní data, na druhou stranu e, už se militarizuje umělá inteligence. Takže vy jste zmínila také důvěru. E, ptám se, nejsme si vědomi o tom, že, že jsou sbírány údaje třeba z mikrofonů nebo z kamer, protože nevyužíváme ty aplikace. Neměli bychom tam mít větší možnosti jako občané a pokud bys to mohla více říci eh, k tomu, jak chcete zabránit eh, tomu nadměrnému protekcionismu. Nemyslím si, že bychom mohli eh, být světomými vůdci, aniž bychom měli etické vodítka, etic, etická pravidla to bychom řekli, dobře, uděláme to tak jako ve zbytku světa. E, prostě seberme data ode všech, ať je mm, to kdokoliv a odkudkoliv, prostě investujeme do toho všechny peníze. Tím bychom ale, já si myslím, e, ztratili. Umělá inteligence, e, bychom, měli bychom ji mít, protože chceme sloužit lidem. To je jiný typ umělé inteligence. To je umělá inteligence, která má účel a když se podíváte na to, kde Evropa je nejlepší, podívejme se na, na, na poskytování zdravotní péče, na životní prostředí, mobilitu Eh, tohle jsou všechno věci, které potřebujeme pro to, abychom vytvářeli stále lepší společnost. A eh, máme už mnohé, z čeho můžeme vycházet, ale musíme to vnímat jako neviditelná aktiva a musíme je zhodnotit, tak abychom eh, na nich mohli zase dále stavět. A určitě to musíme udělat, měli bychom to udělat. A pak se mohle, můžeme stát světovými vůdci, ale ta důvěra, kterou budujeme, může taky zajistit, že si lidé řeknou, dobrá, to je i pro mě, to není proti mně. A o tom společnost je. Děkuji. Nyní paní Scott Kato za zelené z výboru Ekon. Děkuji. Je mi eh, velkým eh, potěšením, že paní Ursula eh, von der Leyen se zavázala zelenému New Deal takzvaně. Určitě je velmi důležité investovat do klimatu a Nyní se pracuje na pravidlech pro státní pomoc pro energetický sektor. Mě by zajímalo, jak chcete podpořit to, čemu říkáte adaptace na klimatický eh, přechod a eh, ustanovíte nějaký interní audit eh, pro to, abyste kontrolovali tu státní pomoc v oblasti dekarbonizace. Co jak uděláte, aby se taky snižování emisí uhlíku nějakým způsobem odráželo finančně? Co státní pomoc, kterou se dává eh, tedy všem, kteří využívají fosilní paliva nebo je produkují? A jak rozšíříte eh, eh, rozsah environmentální pomoci, například vyloučíte také z státní pomoci pomoc poskytovanou letištím? Ano, máte pravdu. E, nastartovali jsme ty takzvané fitness check a ty přeskumy. V, co se týká se to obrovského množství e, různých směrnic a mm, to platí třeba i pro směrnice pro e, obchodování s emisemi ETS. Chceme být připraveni ve chvíli, kdy nastane tedy nové obchodovací období musíme si být vědomi toho, že eh, začne taky veřejná, eh, období veřejných konzultací. A naším cílem jednoznačně je, aby eh, co nejméně sektorů mohlo být kompenzováno na, na zapřímé nebo nepřímé náklady emisí. emisních povolenek. A ještě se dostaneme k těm eh, diskusím, protože ten seznam se snažíme maximálně omezit. Eh, to samozřejmě ale musíme vnímat taky eh, v souvislosti s uhlíkovou hraniční daní, Protože tady máme zase riziko, že, že se budou podniky přesouvat, nebo ty, eh, ty podnikatelské modely se budou přesouvat do zahraničí, kde pravidla nejsou tak přísná, eh, carbon leakage. A um, ještě musíme zvážit další věc, že my neposkytujeme státní pomoc, to dělají státy. My pouze kontrolujeme to, že když se státní pomoc poskytuje, že to tedy neškodí hospodářské soutěži, to neovlivňuje obchod. Takže eh, směrnice pro státní pomoc jsou součástí eh, celkového rámce toho eh, takzvaného Green Deal, tomu, s čím členské státy tedy souhlasily. A otázka k letištím. My jsme právě rozšířili ehm, to nařízení o to, aby zahrnovalo i malé regionální letiště a ve chvíli, kdy tedy české státy zjistí, že je to potřebné z důvodu konektivity, propojenosti, tak tam zůstanou. Děkuji. Doplňující otázka. Eh, ten přechod k zelené ekonomice vyžaduje ale tedy hodně veřejných eh, financí eh, od finanční krize, ale spíše tedy profitoval bankovní sektor, dostal různé kapitalové injekce v miliardový, miliardové výši. Předpokládáte, že tedy dojde přeskum bankovní komunikace tak, abychom to sladili s tím rámcem, který tedy zajistí, že peníze, které potřebujeme, potřebujeme pro ten zelený New Deal, se nedostanou naopak do bank? Paní Vestager. Hmm. Existuje určitá, řekněme, tendence, a sice, že stále méně bank eh, se dostává do potíží, což je dobře ale na druhou stranu je zde rostoucí apetit ze strany členských zemí eh, podnikat eh, různé režimy, kde nedochází ke státní pomoci. Členské státy investují, jak by to dělal um, tržní investor. To napomohlo tomu, abychom se zbavili některých těch nesplácených dluhů, těch portfolií, které v podstatě zatěžovaly některé členské státy. Bankovní komunikace nebo to sdělení ještě pořád tedy je platné, takzvaně fit for purpose a určitě tam bude tedy eh, nějaký element eh, státní podpory. My to tedy nechceme nějak uspěchat, eh, protože to má takový dlouhý doběh, zejména u těch dluhů, které někteří lidi nejsou schopni splácet. Takže tady postupujeme opatrně. Ale v té eh, práci státní pomoci eh, jsme si všimli toho, že české státy opravdu investují do obnovitelných zdrojů energie. Ano, někdy třeba mají nějaký kapacitní mechanismus, ale určitě to má účel, aby mohli pořádně investovat do obnovitelných zdrojů. Dále bude hovořit pan Živan za ID. Děkuji mnohokrát. Blahopřeji k vaší minulé práci a mám jednu otázku, která se týká vašich písemných odpovědí. Velmi věříte v jednotný trh, jak uvádíte. Nicméně Evropa nepokračuje příliš dopředu v oblasti digitální a umělé inteligence. V minulosti v podstatě nikdy v takovémto sektoru nemohla nějaká země eh, dohnat ostatní jinak než nějakými uh, cly anebo podobnými prostředky. Jak tedy chcete, abychom dohnali ostatní bez spochybnění určitých stávajících smluv a bez eh, zajištění vnější hranice proti Rusku a Číně? Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Vestager. Jeden z důvodů, proč podniky rostou, je ten, že mohou obchodovat. A samozřejmě, že většina obchodů, dvě třetiny obchodů se odehrává v rámci EU, to znamená mezi členskými státy. A proto, abychom dohnali to, co jsme ztratili. Máme přece také index digitálnosti, to znamená toho, jak moc jste digitální. Tak když se podíváte na první čtyři státy, tak je to Jižní eh, Korea a je pravda, že ty čtyři nejméně zdigitalizované země jsou na stejné úrovni jako Rusko. To znamená, že tady hovoříme o obchodu mezi členskými státy a také o spolupráci mezi různými, různými agenturami jednotlivých členských států. A samozřejmě jde o investice. Velmi často podceňujeme evropskou sílu, protože ve chvíli, kdy hovoříme o digitálním sektoru business to business, tak tady je to úplně jiný vzorec než to, co byste mohli vy vlastně vyhodnotit jako eh, individuální spotřebitel. To znamená, že ty vzorce business to business jsou úplně jiné. To znamená, tady máme na čem stavět. Ne proto, abychom dohnali to, v čem jsme se opozdili, ale je to velmi důležité pro digitalizaci, pro computing, to znamená všechny ty programy, které máme, které budeme připravovat, musí být také nějakým způsobem financovány a to je také můj apel na vás. Musíme opravdu najít ty peníze pro to, abychom se nespozdili ještě více. Děkuji, follow-up otázka. Velice rád. Já bych trochu rozšířil naše zakrojení práce. Já si myslím, že tyto bitvy nejsou jenom bitvy minulosti, že v budoucnosti se bude bojovat v oblasti biotechnologií a průmyslové zprůmyslnění rozmnožování zvířat a rostlin. Vedoucí eh, výzkumní pracovníci hovoří o propojení biotechnologie a umělé inteligence, že to je tedy bojiště budoucnosti. To by si ale vyžádalo interdisciplinární přístup. Zamyslela jste se nad takovýmto přístupem ve své nadcházející komisi a pokud ano, tak jak? Děkuji, děkuji paní Vestager. tady budu hodně spoléhat na, doufám, mé budoucí kolegyně Marie Gabriel, protože ona, doufám, bude zodpovědná za opravdu gigantický výzkumný program Horizont Europa. To bude program, který bude opravdu jed, bude představovat jednu z odpovědí na tuto otázku, protože bude představovat opravdu obrovitánskou investici do výzkumu a rozvoje. A vy se ptáte na, tu, na ty interdisciplinární projekty. Ano, to je přesně to, co nám může pomoci, protože v rámci horizontu Evropa Eh, tak tady se testuje v podstatě nový přístup. To znamená, místo jak se takových těch malinkých eh, šuplíčků budeme mít prostě společný přístup, tak abychom se ujistili, že nebudeme přispívat, nebudeme prostě zdvojovat eh, investice, abychom hmm. prostě měli jednotnou odezvu od lidí, kteří se budou zabývat konkrétními tématy. Tím mám na mysli vědeckou obec. Děkuji. Pan Tošenovský, za EKR, e, prosím, pane Tošenovský, budu hovořit mateřským jazykem. Vestager v blízké budoucnosti proběhne pod eh, horizontem 2020 výběr center excelence pro umělou inteligenci. A myslím, že je velmi důležitá pro budoucnost určitá geo, eh, geografická vyváženost, aby byly v této síti zastoupeny eh, státy napříč Evropou střední a východní Evropy v to počítá. Eh, konkrétně vím i o kvalitní nabídce našich českých výzkumných institucí. Zeptám se ale obecně, jak chcete zajistit, aby potenciál umělé inteligence a příslušných investičních příležitostí Evropské unie eh, se plně rozvinul v celé Unii a, a získali jsme tak napříč eh, co největší zisk z tohoto nového fenoménu a to nejen v několika zemích, centrech či regionech, samozřejmě při stejně vysokém, eh, vysoké úrovni excelence a požadavku na vědeckou úroveň. Paní Vestager, máte slovo. Ano, to je také jedna z mých mnohých obav to znamená, tak, aby se mohli účastnit opravdu všichni, protože stejně tak je pro umělou inteligenci důležité, aby nediskriminovala i v souvislosti s genderem, tak je velmi důležité, aby nedocházelo také k zeměpisné diskriminaci. Kromě toho hovoříme různými jazyky, pocházíme z různých eh, kultur a je důležité, aby se zapojili opravdu všichni. Moji kolegové v eh, této komisi měli spoustu dobrých nápadů a návrhů. A asi všechny z nich, nebo jeden z těch návrhů, který zde zmíním, je mít v podstatě síť inovačních hubů, protože díky tomu v podstatě lidé z různých částí Evropské unie se mohou stát součástí společného projektu. To znamená, že to nebude ta univerzita, ta univerzita, ale budou to jednotlivci, kteří budou moci jako jednotlivci se stát součástí nějakého výzkumného pilotního projektu, ať už jsou odkudkoliv. Také jsem hovořila o zodpovědnosti Mariela Gabriel, protože ona bude znát všechny, všechny ty konkrétní detaily, ale já jsem velmi ráda, že jste to také zmínil, že vlastně excelence musí být tím motorem, ale doufám, že se nám podaří opravdu všechny tyhle věci dohromady skloubit. Děkuji, máte ještě nějakou doplňující otázku? Eh, zodpovězení, mm, velmi si toho cením vaší odpovědi. Druhý, není oznámení termínu 100 dnů příliš ambiciozní na vytvoření programu, jednak se ve své odpovědi odkazujete na širokou konzultaci, která je určitě velmi důležitá, časově náročná a hlavně jde o komplexní a zásadní téma pro budoucnost naší ekonomiky a celé společnosti. Pokud má Evropa být lídrem v oblasti umělé inteligence, nemůžeme si dovolit zbytečnou regulaci či další administrativní zátěže, Eh, tak abychom neodradili investice v rámci Evropské unie. Naše politická skupina by proto raději preferovala, aby příprava návrhu eh, se zbytečně neuspěchala, proto můj dotaz je, zda eh, těch 100 dnů není příliš velká, velká bariéra. Paní Vestager? Ano, ano, je to velmi ambiciozní. A nám z těch věcí, o které se o které často přemýšlím, je to, že samozřejmě chceme stavit na důvěře. Proto musíte také umět naslouchat. Nemůžete říct si, tak my jsme s něčím přišli a teď to budeme implementovat. Ne, ne, ne. Musíte, musíte naslouchat, umět naslouchat, abyste našli ten správný přístup a postoj, protože potřebujete rovnováhu. Ve chvíli, kdy vytváříte něco nového, tak stejně, jak vy říkáte, musíte dávat pozor, aby té regulace nebylo příliš. A proto také máme tu platformu Business Regulation. To znamená opravdu zajistit to zcela nezbytné minimum a proto jsme je také vytvořili po tuto observatoř, tak abychom zajistili tu agilitu pro možný pozdní vstup. Proto, abychom splnili tyto ambice, tak potřebujeme také zpětnou vazbu od všech těch obchodních subjektů, které se rozhodly účastnit se. To znamená, abychom se ujistili, že to vychází z důvěry. Ale samozřejmě musíme se naslouchat rychle, protože musíme komunikovat a konzultovat vše s mnohými eh, aktéry. Ale ano, víte, my spěcháme my spěcháme, protože potřebujeme tu strategii pro umělou eh, inteligenci co, co nejdříve. A to je součást celé té strategie. Děkuji paní Kokalary, EPP, IMCO. Děkuji, děkuji paní Vestager. My opravdu potřebujeme eliminovat ty překážky pro vnitřní digitální trh. Jednotné pravidla by zjednodušila život nových firm, startupů, tak aby digitální služby mohly růst a aby se vyrovnali vývoji v jiných eh, částech světa. Vy máte tady ten digitální akt a hovoříte o tom, že tady se bude hovořit také o bezpečnostních a pravidlech a zodpovědnosti. Eh, budou tady existovat nová pravidla týkající se zodpovědnosti a já se ptám, pokud ano, tak budou tato pravidla opravdu přímo úměrná, proporcionální a ospravedlnitelná, odůvodněná tak, aby ta, ty služby mohly být poskytovány řádným způsobem. A chci vědět tedy, co uděláte pro to, aby ta nová pravidla byla efektivní, aby spotřebitelé nebyli podváděni, ale zároveň, aby samozřejmě také se řídili obchodními principy. Paní Vestager, prosím. První věc je podívat se tedy na ten současný stav co v tuto chvíli máme, protože ve chvíli, kdy se podíváme na spoustu produktů, které už pracují s umělou inteligencí, tak vlastně spousta pravidel, eh, která budeme implementovat, už pro ně platí, to znamená bezpečnostní pravidla, udělat všechno pro to, aby to nebyly prostě, mm, aby nevypouštěly nebezpečné eh, kouře, plyny, aby nebyly vznětlivé, tak tady vlastně už spoustu regulace a legislativy máme, která nám může pomoci. A teď je třeba třeba udělat všechno proto, abychom vlastně všechno nedělali úplně od znova, od nuly. Ale potřebujeme prostě zajistit, že ten proces bude eh, inovativní, že tu inovaci neudusíme. A druhá věc, a o tom bych si s vámi velmi ráda také popovídala, určitě o tom budeme ještě hovořit, jak se tady podívat na tu směrnici o e-commerce. A ano, je to už starší směrnice, ale pokud tady by měla být přeskoumána, tak půjde samozřejmě o debaty zcela zásadní, půjde o principy, o svobodu poskytování služeb a jakou zodpovědnost na sebe berete ve chvíli, kdy budete poskytovat nějakou službu nebo po spotřebitele. To znamená, že půjde o velmi důležité, důležité debaty, debaty v souvislosti tedy s těmito eh, směrnicemi a proto si myslím, že je velmi důležité podívat se na ten současný stav. To znamená, jakým způsobem co nejefektivněji můžeme dosáhnout cíle tak, abychom měli produkty, které zajistí také ochranu našeho soukromí. A to ještě předtím, než jak si budeme iniciovat spoustu těch legislativních aktů, protože musíme vědět v první a poslední řadě, o co nám jde. Potřebujeme vlastně důležitou rovnováhu mezi efektivitou a ochranu spotřebitele vždy za předpokladu, že zajišťujeme dostatečný prostor pro inovaci. A to je přesně ta velmi těžká rovnováha, které budeme muset docílit a bude to velmi složité. Eh, další doplňující otázka, prosím. Já bych možná ráda ještě doplnila. Pokud tedy tento akt o digitálních službách bude tedy také obsahovat služby poskytované umělou inteligencí, bude to součástí tedy toho evropského přístupu a umělé inteligence a bude tento návrh nařízením a ne směrnicí, tak bychom zajistili co nejvyšší úroveň harmonizace v zájmu společného vnitřního trhu. Paní Vestager? na, co se, co se týče eh, spousty eh, těch otázek, tak na ně samozřejmě ještě nemám odpovědi, jestli bude lepší nařízení nebo směrnice, ale to, co si stále více a více uvědomujeme, to, že umělá inteligence je součástí produktu, To znamená, je nějakým způsobem integrální součástí. Ten produkt jako takový, prostě já nevím, elektrický, elektronický produkt, prostě třeba vaše lednice, prostě tak na některé z těchto produktů už máme regulaci, tak abychom zajistili bezpečnost těchto produktů. Ve chvíli ale, kdy vy prostě uděláte z ledničky E, inteligentní ledničku, která prostě přesně bude vědět, co tam chybí a tak dále, tak samozřejmě vy dáváte tomu přístroji nějaké údaje, vy víte, co tam chcete mít a jakým způsobem se bude potom přistupovat k takovému to produktu. Ve chvíli, kdy hovoříme o nařízení, tak si musíte být jistí, že prostě to, naří, že to nařízení e, potřebujete. Nechcete nařízení, protože se něčeho bojíte. Vy chcete nařízení, protože chcete něčeho docílit. A čeho chceme docílit? Chceme docílit cíli toho, a že ten produkt bude bezpečný, že mu můžete důvěřovat. A to je přesně to, co musí stát za všemi našimi snahami. Děkuji. Děkuji. Nyní začne předsedat IMKO. Děkuji. Nyní paní Stefany Junkurta za obnova Evropy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko, designovaná komisařko. Dnes připravujeme druhý díl dílu Vestagr a Evropa. A zajímalo by mě, jak se vám líbila ta první sezóna toho vašeho uh, seriálu. Doufám, že ta druhá se vám bude líbit ještě více, protože ta druhá série vašeho seriálu bude o změnách vyplývajících z digitalizace. A moje otázky se týkají právě spíš toho. Zdá se, že ani ty velké pokuty neodstrašují velké digitální podniky. Jak jinak by se to dalo dělat? Jaké máte představy? Jak by se to dalo řešit? Třeba i rozdělením těchto společností na menší kousky v nejhorším případě? Jakým způsobem budeme přistupovat k těmto podnikům, které jsou v té první desíce. Tam Evropa není zastoupena. Jak zajistíme, že jak pro spotřebitele, tak pro malé a střední podniky bude ta konkurence férovější? Paní Festergo, prosím, máte slovo. Jsem ráda, že mluvíte o seriálu. Protože vždycky, když jde o seriále, tak ta druhá série je často složitá lidé skoro mají tendenci to nazvat dva a půl nebo tři, aby mohli přeskočit tu dvojku. Já minimálně v té druhé sezóně se budu snažit ze všech sil. Myslím, že říkáte velmi správně, že zjevně pokuty nestačí. To je pokuta za ne- nezákonné chování v minulosti. Součástí našeho rozhodnutí je, že se musíte změnit. Musíte tedy přestat, co jste dělali, Musíte přestat porušovat zákon a budeme se zabývat tím, jestli třeba nepotřebujeme silnější nápravná opatření, aby konkurence znova začala fungovat. Třeba když se podíváte na ten problém s Googlem a AdSense, když se podíváme na nelegální chování eh, v umístování reklamy třetích stran, tak ano, zdá se, že už to nedělají. Ale trh přesto fungovat nezačal. A co v takových případech udělat? Tam se musíme zamyslet na daleko, daleko sáhlejšími kroky. Nemusíme jít až úplně do konce, můžeme tedy pochopitelně jako poslední krok rozdělit tu firmu na více části, ale to je velmi invazivní, to je velmi sáhlé. Říct firmě prostě musíte prodat svou část. Já mám zapovinnost nejprve přijmout opatření, která jsou nejméně intruzivní. A v tomto smyslu já jsem ochotná se zamýšlet nad tím, co udělat proto, aby se na trh navrátila hospodářská soutěž. Musíme se také zamyslet nad tou novou nad tím novým fenoménem, že se často konkurence neobjevuje jenom na trhu, ale že v podstatě se soutěží o trh a když ho dostanete, tak jste tam jediní. A to je potřeba řešit. A náš nový návrh eh, se tím bude zabývat. A bude to také otázka, kterou si budeme muset položit, jakožto ti, kteří mají prosazovat právo. Další otázka. Dochází tedy ke globalizaci všude a je potřeba, aby evropská politika hospodářské soutěže byla lépe propojena s dalšími unijními politikami. Průmyslovou politikou, obchodní, digitální politikou, tak, aby opravdu Evropa se mohla postavit do čela a mít lídry. Mluvili jsme o bateriích. Co udělat v oblasti státní podpory, tak abychom mohli v Evropě podpořit inovativní projekty právě v této oblasti? je to konec konců v našem společném zájmu. Paní Vestager. Chceme-li podpořit projekty společného zájmu, tak nejlepší je používat pravidla, která máme. Kdy, u mikroelektroniky, u baterií v podstatě my jsme se hodně naučili ze stávající praxe. A snažíme se lépe zjistit, co je tyto projekty potřebují. Tam totiž ty hodnotové řetězce jsou dosti složité. Když se podíváte třeba na práci v oblasti baterií, tak tam je to potřeba řešit od surovin až po jednotlivé články, až po jejich recyklaci. Jinými slovy tedy, musíme inovovat celý dodavatelský a hodnotový řetězec v této oblasti a to je dost složité. Používáme nástroje, jsme v tom stále lepší a já radši použiju nějaký nástroj, než abych se vrátila zpátky eh, do dílny a v podstatě vytvářela nový nástroj. Ale bude to ještě chvíli trvat. Teď ještě k otázce těch deseti největších. Když se podíváte na těch deset největších před deseti lety, tak v podstatě jediná firma, která tam byla, byl Shell nizozemský což jsou fosilní paliva. Ty ostatní byly také banky a firmy, které pracovaly ve fosilních palivech. Tam jde o to, na kterém seznamu těch deseti největších chcete být. Když se třeba podíváte na deset firm pro ekologizaci a hospodářství, tak tam velká část jsou evropské firmy. Je, pro, je, tam, je potom poptávka a lidé se ji drží. A to bychom měli také řešit i v digitální oblasti, především mezipodnikové. Děkuji. ITRE pan Tenent. Každý komisař dostane náplň práce. Já když jsem se podíval do toho vašeho, tak jsem se tam dočetl, že budete koordinovat práci v oblasti digitálního zdanění a budete mít najít globální konsensus do roku 2020, anebo navrhnout, pokud se to nepovede, spravedlivou evropskou daň. Jakákoliv snaha o zavedení daně z definice věci podkopá konkurenceschopnost a řada pracovních míst půjdou do států, které nebudou zdaňovat digitální ekonomiku. Jaká daň to bude? Jaká tam bude souvislost s Brexitem? Budete se snažit donutit Spojené království, aby pracovalo v souladu s touto daní? A pokud ne, tak nebojíte se, že lidé budou odcházet za prací do Spojeného království? Bude se to týkat všech firm, anebo jenom těch velkých nadnárodních? Paní Vestager, prosím. Práce v OECD běží. A jejím cílem je dojít ke globální dohodě. Některé návrhy o ECD, těch nástřely v podstatě vypadají velmi podobně jako něco, co jsme navrhovali tady v Evropě, když jsme předkládali návrh digitální daně. Je pravda, že jiné nástřely se ubírají jiným směrem. Já úplně nevím, jak to dopadne. Doufám ale, že to dopadne rychle. Protože pokud chceme globální konsensus, potřebujeme mít k diskusi návrhy. Přesně tak, jako říkáte. Pokud můžete prostě uniknout této dani, tak potom my jsme ničeho nedosáhli. Částečně totiž jde o to, kde podnikáte, tak tam byste měli platit daně. Tam byste měli přispívat společnosti, která vám umožňuje tam podnikat. A to je jedna ze zásad, kterou budeme muset sledovat protože jinak ještě více firem si budou dávat eh, sídlo do místa, kam se ani všechna ta sídla nevejdou, nebude-li to do poštovní schránky. Jaký to bude mít dopad na Brexit a naopak, no nevím, ale pokud to bude globální konsensus, tak doufám, že Spojené království se k němu připojí. Prosím, vaše doplňující otázka. Děkuji. Zaplať pámbu, že odcházíme z tohoto politického projektu, protože tyto myšlenky zdanění představují všechno špatné na této unie. Za druhé, my jsme chtěli do společného trhu, volného obchodu a teď tady vidíme evropské daně bez řádného zastoupení. To je pro mě nepřijatelné a je to skoro cenzura. Rozdíl mezi Brity a vaším projektem je, že vy chcete harmonizaci, my chceme svrchovanost. Brexit je pro mě příležitost hledat lepší způsob, jak zastoupit lidi a zajistit, že rozhodování bude v demokracii, která odpovědná. Takže klidně pokračujte, ale Británie se to účastnit nebude. Paní Vestager. Well, I, I don't share your views. Já s vámi nesouhlasím. Ale v každém případě vám děkuji za dobrá přání. Děkuji. Paní Evelyn Regner, SAD Econ. Děkuji. Vrátím se k politice hospodářské soutěže. Vy jste v úvodu říkala, že plánujete změny při uplatňování, ale ne regulaci. Jak tedy potom chcete řešit zneužívání dominantní pozice na trhu, především z pohledu digitálních platform a digitálních gigantů. Jak to také vypadá s hospodářskou soutěží mezi členskými státy? Firmy, které vysílají pracovníky do jiných států, často platí menší příspěvky na sociální zabezpečení než ti, kteří je nabírají na místě. No a výsledek je, že v podstatě mají slevu za vyslání pracovníků. Je to problematická hospodářská soutěž, problematická konkurence. Budete ji řešit stejným způsobem, jako jste řešila daňový dumping? Využijete legislativy a pro státní podporu v boji proti těmto nekalým praktikám? Paní Vestager, prosím, máte slovo. Ta otázka je velmi dobrou ilustrací toho, kde leží limity prosazování práva hospodářské soutěže a zároveň ukazuje velmi dobře na potřebu řádného fungování trhu práce a jejich rozvoje. Příklad, který jste uvedla, tedy že neplatíte stejné příspěvky na politiku sociálního zabezpečení a následně v podstatě daňoví poplatníci budou subvencovat ten podnik, který v jejich zemi lidi nabírá. No já si myslím, že právo hospodářské soutěže to nevyřeší. To by spíš bylo třeba řešit legislativou o trhu práce, a to buď vnitrostátně nebo celoevropsky. V této komisi se mě líbila ambice zajistit to, že když pracujete na stejném místě a ve stejné zemi, tak byste měli mít stejný plat jako místní. Tady existují pokusy to obejít. S tím, že ty neplatové prvky se používají jako konkurenční výhoda. Z pohledu hospodářské soutěže nevím, jak na to odpovědět, ale velice ráda budu pokračovat v této diskusi s kolegy a s kolegyněmi, u kterých to spadá přímo do jejich portfeje. Děkuji. Následná otázka. Dobrá. Vy jste zmiňovala veřejné CBCR a to, že evropská legislativa je pomalá, ale že to pořád ještě není u konce. Co proto uděláte, aby to bylo přijato? Chcete pracovat na návrhu o minimální daňové sazbě eh, právnických osob, abychom skončili v této snaze soutěžit co nejnižšími eh, sazbami. A nebo to nakonec dopadne tak, že taky řeknete, že ani přes mou mrtvolu, tak jako jste říkala dříve o svém dánském kolegovi. No, to nebyl dánský kolega úplně. Ten, který říkal, že ani ne přes mou mrtvolu, v dánštině to tady takto neříkáme, ale to je jedno. Ano, ten postup je pomalý, ale k nějakému pokroku přece jenom došlo. My jsme měli rozhodnutí o státní podpoře v oblasti daní, a doufám, že si z toho vezmou ponaučení členské státy a firmy. Stejně také jsme vydali určité výkladové pokyny k státní podpoře a snažíme se posílit jejich pochopení eh, mezi daňovými zprávami. My jsme tedy tato vodítka rozšířili, byť zatím ještě nemáme v tuto chvíli konečné rozhodnutí soudu. Ale jak jsem říkala, já si myslím, že daňová spravedlnost se nedá vyřešit prostřednictvím hospodářské soutěže. To udělá jenom legislativa. Potřebujeme tedy veřejné zprávy o jednotlivých zemích a opravdu doufám, že více zemí udělá maximum pro to, aby to bylo možné. A za druhé, budeme potřebovat kombinaci minimálního zdanění a harmonizace společného daňového základu, protože to potřebujete, jinak totiž můžete manipulovat s daňovým základem a následně společné daně budou irrelevantní. Takže potřebujeme všechny tři věci a doufám, že společně to budeme prosazovat. Já vám děkuji a nyní Angelika Nible, EPP Jury. Děkuji mnohokrát. Vážená paní Vestagerová, Už jste také hovořila o e, tématu autorských práv a my tady e, už v Evropě pracujeme na tomto tématu několik let na jeho reformě. E, ono, copyright je, vlastně tam proběhly i kontroverzní diskuse. Takže jak vy osobně se stavíte k reformě copyrightu? Jak se stavíte tedy k tomu, co bylo odsouhlaseno parlamentem? A za druhé, postaráte se o to, že směrnice tedy eh, ve, mm, v prosazování ze strany českých zemí nebude nějakým způsobem rozmělněna a eh, bude to platit i pro eh, nový Digital Services Act. Takže jak se vlastně propojí to, co jsme odsouhlasili v té reformě copyrightu, i tady v tomto novém zákoně. Tady vlastně přece bychom měli mít ručení eh, pro digitální platformy, digitální eh, služby, to by tam všechno mělo být tedy regulováno. Paní Vestager, prosím. Asi víte, že já jsem za to přímo nezodpovídala, ale samozřejmě tu debatu jsem sledovala. Ano, eh, byla to debata velmi kontroverzní a zároveň ale ukázala, eh, že je potřeba hledat rovnováhu v, té, eh, v jakémkoliv nařízení, které budeme předkládat. Já sama jsem spokojená s výsledkem. Myslím si, že je důležité, abychom eh, měli příležitost pro ty, kteří mají copyright, aby tedy byli odměněni. Máme tolik umělců, kteří Eh, žijí jako OSVČ, kteří mají obrovské problémy s tím, aby eh, splatili všechny své účty. A určitě nikdo z nás by nechtěl žít eh, ve světě bez tedy kultury, bez přispění autorů, umělců a proto si myslím, že je dobré, že jsme nalezli nějaký kompromis. Mm, teď je prostě na eh, příští komisi, aby poskytla nějaké směrnice pro vnitrostátní implementace, aby to tedy bylo soudržné, aby nedošlo k fragmentaci, aby nedošlo k roztříštění. To je tedy úkol příští komise, to určitě bude náročné, protože je velmi pravděpodobné, že některé eh, ty eh, debaty, které už se vyřešily kompromisem, se znovu zase vrátí v jiném hávu. Eh, otázka eh, copyrightu už byla vyřešena, neměla by se znovu otevírat. Eh, ani tedy v souvislosti s tím Digital Services Act musíme si dávat velký pozor na to, abychom to neudělali, protože pak bychom zase ztratili ve chvíli, kdy musíme zajistit, že tedy poskytneme odměnu těm, kteří mají copyright. Paní Nibler, do, doplňující otázka? Ano, na internetu se e, často streamují různá sportovní utkání nebo jiné sportovní akce a to nelegálně. E, takže e, já se ptám, budete se řídit prohlášení parlamentu k tomuto tématu, budete řešit tento problém, co si předtím představujete, jak, jak chcete se postavit k nelegálnímu, tedy live streamingu sportovních akcí. Já jsem si myslela, že jsem se tak dobře připravila, ale na tuto otázku jsem se opravdu nepřipravila. Eh, ono to asi bude opravdu těžké. Uznávám, že to je důležitá otázka, protože tam je tolik peněz ve hře, aby se to mohlo samozřejmě streamovat legálně. A ve chvíli, kdy to streamujete legálně, tak nechcete mít konkurenta, eh, který to nelegálně dělá, eh, aniž by platil všechny ty licence a práva ale zatím jsem ještě si to důkladně nepromyslela, jak bych, jak bych proti tomu postupovala, takže k tomu se vám budu muset eh, tedy vyjádřit později. Eh, nyní paní Cornelia Ernst, eh, výbor ITRE, GUE. Paní Vestagarová, těší mě, že vás zde zase vidím ve svých Eh, odpovědích jste hodně hovořila o tom, že eh, hospodářská soutěž je velmi důležitá pro to, abychom udrželi pracovní místa, eh, abychom bojovali proti klimatickým změnám. Já to tak taky vidím, ale přesto existují regiony, které vůbec nejsou konkurenceschopné. I v Německu, já třeba z jednoho takového regionu pocházím, my máme strukturálně slabé regiony a Eh, pak máme eh, regiony, které prochází teď velkou transformací. To jsou například uhelné regiony, které se nyní tedy eh, od uhlí vzdalují. Takže jak je to s tou hospodářskou soutěží? Myslíte si, že to v takových regionech opravdu stačí? A jakou roli má férová hospodářská soutěž, o které hovoříte, proto, aby se tyhle ty regiony spravedlivě vyvíjely? že tedy se tam pouze nevrátí vlci a jiné zvířata, ale že tam mohou také žít lidé. A co si tedy myslíte o eh, dotacích v této oblasti a možná se k tomu tedy můžete nějak vyjádřit. Na jedné straně dotace, na druhé straně ta férová hospodářská soutěž. Paní Vestager. Eh, sama říkáte, že eh, hospodářská soutěž je částečně tedy odpovědí ale eh, má svá omezení a pokud eh, region prochází transformací, je potřeba investovat primárně do lidí. Musíte lidem dát příležitost, aby získali nové dovednosti, eh, aby získali vzdělání, které je potřebné pro obnovenou ekonomiku toho regionu. Já mám velmi vysoké mínění o Eh, fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Také si eh, myslím, že eh, české státy odvedly skvělou práci při pomáhání uhelným regionům, že tady vlastně dochází k pomoci pro uzavření dolů, tak aby lidé díky této pomoci mohli nastartovat nové obchodní modely, nové podnikové modely a získat pracovní příležitosti. Ale k Eh, pokud existuje nějaké riziko, že nějaká společnost ehm, se přesune eh, za hranice Evropské unie, existuje příležitost, jak, jak je motivovat, aby zůstali v Evropské unii, třeba právě v takovém regionu. Eh, tady vlastně jde o to, aby se hospodářská soutěž vrátila, ale nejprve chcete vytvořit potřebné podmínky pro to, aby tam lidé mohli žít. Eh, protože pokud tam není tedy žádné, pokud tam nejsou žádné firmy, žádné veřejné služby, žádná doprava, tak potom nemůžete tedy nastartovat nový vývoj. Eh, to můžeme dělat pouze tedy v, ve spolupráci s daným členským státem, s regionálními orgány, se s občanskou společností a eh, samozřejmě se přitom bude využívat pomoc, kterou může poskytnout zbytek Evropy. A to na maximum. Doplňující otázka. Zůstaňme ještě u těch strukturálně slabých regionů. Vy jste hovořila o tom, že potřebujeme tedy eh, evropskou průmyslovou strategii. To je skvělé, ale eh, co musíme udělat jinak? Eh, některé věci už tady zazněly, ale v podstatě to není žádná strategie, jsou to spíš takové jednotlivé dílčí stavební kameny. Co tedy takováhle průmyslová evropská strategie musí zohlednit? Co musíme udělat pro to, aby tyhle slabé regiony Hmm, i když je tedy chceme omezeně, pouze omezeně dotovat, eh, tak musíme se prostě nějak vědomě rozhodnout, jak chceme pokračovat. Pokud tedy máme nějakou strategii, tak to si myslím, že je dobré. Jaké, jaké věci byste zde chtěla zavést? Paní Vestager? Eh, eh, omluvte mě, pokud nejsem dostatečně tedy specifická, pokud neodpovídám úplně konkrétně tak zaprvé musíme zajistit, že taková strategie není pouze pro velké firmy, protože v Evropě nemáme pouze velké firmy, máme zde velké množství malých a středních podniků, i tedy v průmyslových odvětvích a eh, mají, existují zde různí eh, subdodavatelé a eh, to vlastně je celé to pletivo průmyslových odvětví, jak by to mělo být. A za druhé, by to mělo být součástí toho zeleného New Deal. Nemůžeme mít průmyslovou strategii, která nestojí o ekologizaci naší ekonomiky, která nestojí o přesun k eh, uhlíkově, tedy neutrální ekonomice. A v neposlední řadě to musí být na základně férové hospodářské soutěže. A eh, tím chci říci, že tady vlastně nebudeme jenom tak eh, dávat peníze některým podnikům, některým sektorům. Tady jde o investování do hodnotových řetězců, které potom ovlivňují řadu eh, různých sektorů, tak aby prosperovaly. Dobrým příkladem by mohl být důležitý projekt společného evropského zámu v mikroelektronice, kde řada členských států a řada podniků se spojily eh, za účelem inovací a produkce mikroelektroniky, které budou tedy potom eh, užitečné pro řadu sektorů a to umožní průmyslu, průmyslovým odvětvím vlastně nový start. Děkuji a nyní další otázka. Pan Timo Velken, SAD, výbor Jury. Děkuji, děkuji, pane předseda, paní Vestager. Vy budete zodpovídat za Evropu pro digitální období a budete také zodpovědná za umělou inteligenci. Nicméně s tím se pojí spousta výzev. Biznis říká, že potřebujeme méně regulace proto, abychom zajistili řádný vývoj technologie umělé inteligence. Co se týče těch hlavních nástrojů, které máme v tuto chvíli, tak to je hlavně GDPR a e-privacy eh, směrnice. To znamená, tady Evropská komise musí zajistit respektování základních práv a svobod, to znamená ochrana soukromí a osobních údajů a také nediskriminace. Také je třeba se podívat také na respektování etických a lidských aspektů, tak abychom mohli těm těmto novým technologiím důvěřovat. A já se ptám, jak Evropa připravená na digitální věk nebude podkopávat existující legislativu a dodržování svobod a práv a jakým způsobem využít tuto technologii jako v podstatě výhodu konkurence, eh, která podporuje konkurenceschopnost. Ano, Děkuji, děkuji. E, souhlasím a sdílím i to, jak jste položil tu otázku, ale vlastně jediný způsob, jak se tomu postavit, je zajistit, že umělá inteligence bude fungovat tak, že bude vycházet ze základních eh, svobod a práv. To znamená, musíme hovořit jak o té technologii, tak také o té důvěře, protože pouze jedním takovým způsobem ta technologie bude fungovat. A mm, pokud bychom toho nedosáhli, no tak společnost řekne, že něco takového nechce. A to by byla škoda, protože můžeme tuto inteligenci použít právě pro boj s klimatickými změnami, pro různé oblasti, kde může být umělá inteligence velmi nápomocnou. A proto jsem velmi ráda, že jsme začali pokyny, to znamená, jakým způsobem spolu vytvářet umělou inteligenci, které můžeme důvěřovat. To je všechno napojené také na hodnotící schémata. Je to velmi komplexní proces, když se na to podíváte, ale vím, že podniky se toho chtěly účastnit. To znamená, že to není výzkum, který by se odehrával pouze eh, u stolu, ale je hovoříme. Já jako člověk X se chci účastnit to tohoto procesu a já jako člověk s vám budu také poskytovat zpětnou vadbu. To znamená, že potřebujeme nějakou naří, nějaké nařízení, které nám bude umožňovat a ne znemožňovat. To znamená, je samozřejmě také možné, že nebudeme mít k dispozici všechny údaje, protože respektujeme lidi, možná nebudeme mít všechny finance, které bychom na to potřebovali, ale budeme vědět, za jakým účelem se tomu věnujeme. A to je přesně ten největší a nejsilnější motor, eh, který můžeme k dispozici mít právě protože vycházíme z našich základních svobod a práv. Pane Volko, nemáte ještě doplňující otázku? Ano, děkuji. Tak myslím si, že se shodneme na tom, že v digitálním věku musíme zajistit, že každý jednotlivec bude rozhodovat o svém soukromí, aniž by se z toho stala obchodovatelná komodita. Co se týče té nové směrnice, tak vlastně ta chce v podstatě zajistit, že lidé nebudou rozhodovat na základě vlivu, který nechtějí a ptám se, co se týče e-Privacy Act, tak tady hovoříme o opisování obchodních modelů, eh, aniž bychom museli v podstatě Eh, reakci trhu. To znamená, že potřebujeme mít pravidla, která budou přátelská, budou chránit soukromí. A chci se zeptat, jakým způsobem zajistíte, že tady právě, co se týče nařízení e-privacy, budeme schopni dosáhnout co nejdříve nějakého rozhodnutí. A stejně jak říkala paní Nýble, potřebujeme eh, vlastně filtr sestry, které zároveň ale nebudou ohrožovat svobodu vyjadřování během té implementační fáze. Ano, co se týče té poslední otázky nebo té poslední části otázky, tak to samozřejmě bude vyžadovat ještě dlouhosáhlé debaty. My jako parlament budeme celou eh, tu debatu opravdu velmi obezřetně sledovat. Budeme se snažit dělat všechno proto, aby vlastně ten vývoj byl podobný ve všech členských státech, protože nechceme samozřejmě jeden výklad v, jedném, v jedné členské zemi a druhý výklad v jiné členské zemi. a to už jsme ale říkali, protože v průběhu některých těch debat, eh, které souvisely vlastně s přijímáním té eh, směrnice o e-commerce, tak eh, tam jsme hovořili o spoustě věcí, ke kterým se jistě budeme vracet, protože je třeba v první a poslední řadě zajistit, že budou dodržována a respektována práva a svobody. To znamená, stejně tak, jak máme klíčové hodnoty, tak také musíme vést klíčové debaty, protože jde o to zajistit rovnováhu. Dále, co se týče tedy směrnice i privacy já v tuto chvíli přesně nevím, které jsou ty stavební bloky a kameny, ale rozhodně to bude naší eh, hlavní prioritou prostě ehm, zajistit, že co nejdříve bude dosaženo nějakého cíle nebo rozhodnutí. Další věc, eh, s kterou souhlasím, protože e, musíme zajistit decentralizaci. Protože v tuto chvíli, jak si já vím, že mám práva, nicméně v tuto chvíli jsem frustrovaná tím, že nevím, jak je aplikovat, jak je prosadit. Protože když si čtu vždycky ty podmínky pro využití, tak vlastně, když nejsem moc unavená, tak si čtu jednu stránku, dvě stránky, tři, čtyři a potom stejně nakonec odsouhlasím. Takže musíme dát lidem tu moc rozhodovat se. Tak a teď za uh, ITRE a zelené pan Damian Bozelágr. Paní Vestager, už jsme hovořili o té průmyslové strategii a průmyslové politiky, politice. Posledně jste hovořila o požadovcích jednotlivých členských států, jak vlastně rozměnit, jak si to takzvanou merge control a samozřejmě silná, silná pravidla hospodářské soutěže vlastně podporují decentralizaci velkých i malých eh, biznesů. Nicméně, když se podívám na vaší písemnou odpověď, tak jsem si uvědomil, že vlastně tomu moc nerozumím. Co to znamená nástroje, které zajistí férovou hospodářskou soutěž na vnitřním jednotném trhu, ale také nad jeho rámec. To znamená, musí, tam hovoříte o tom, že tady musíme i nově definovat mini, mini, mimo jiné také, co to je trh. A teď se ptám, změnila jste nějakým způsobem e, svůj názor? Protože když si vzpomínám na Major Siemens, no tak eh, tomu úplně nerozumím. Takže krátká odpověď je ne. Protože co se týče toho mergeru Siemens Arger, tak nešlo v podstatě o tu fúzi jako takovou. Šlo v podstatě o dvou dominantních firmách, které se chtěly spojit. Nicméně eh, jsme věděli, že tady prostě tady nevyřešíme ty, ten problém ani u tramvají, ani v met registru ani u signalizačního systému, ale šlo o velmi specifický jaksi trh u vysokorychlostních eh, vlaků a signalizačních systémů. A to je přesně to, o co jde. Ve chvíli, kdy hodnotíte nějakou část trhu, tak my se vždycky ptáme, bude tady existovat někdo, na koho se budou moci spotřebitelé odpovědět ve chvíli, kdyby došlo k eh, neodůvodněmu, neodůvodnému navýšení cen nebo neodůvodněnému snížení kvality? reality. To znamená, je možné, že to není úplně tak jedno, jednoduché si to vyložit, ale jde v podstatě o to, jak zajistit ty čtyři hodnoty, za kterými stojíme. Podívejte se, já mám vlastně v rámci tohoto hodnocení 15 eh, posudků, jakým způsobem se tedy ty věci dějí. To znamená, přesně o to jde. Podívat se tedy na ten současný stav, rozumět eh, tomu, co se děje a vědět, co chtít. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom také spolupracovali s ostatními, protože integrita vnitřního trhu vychází z různých zdrojů. Musíme zajistit absolutní provedení. A kromě toho budeme potřebovat zajistit také nějakou vzájemnost, reciprocitu. Já už jsem to říkala. My vlastně zveme spoustu lidí, aby za námi přišli a obchodovali s námi. Ve chvíli, když se podíváme tak eh, na celkovou situaci, tak 3 triliony euro, 14 až 15 všeho obchodu jsou veřejné zakázky. A my zveme lidi, aby k nám přicházeli a obchodovali s námi, ale nás nikdo nezve. A v mé zemi je tomu tak, že když mi někoho zvete a on to pozvání neopětuje, no tak ho už nepozvete příště. Ano, pan Bezelágre, Děkuji. Děkuji i za tu krátkou, i za tu dlouhou odpověď. A co se týče doplňující eh, otázky, tak ta se týká klimatických změn a digitální transformace. Myslím si, že už eh, hovoříme o něčem, co je hodně propojené. Takže ano, digitální transformace, ale hlavně sjednocení nebo jednotu u, u našeho průmyslu, tak abychom byli eh, také si vědomi vlastně klimatických vědomí klimatických změn, protože chceme upustit od infrastruktury vycházející z fosilních paliv a chceme přejít k alternativním palivům. To znamená, ptám se vás, v podstatě, jaké digitální technologie mohou nějakým způsobem snížit negativní dopady klimatických změn a také o jakém zpětném efektu tady hovoříme jedna z těch věcí, kterou musíme zajistit, to je jasné, je to, že potřebujeme více digitálních technologií, protože spousta digitálních technologií spotřebová opravdu neuvěřitelně velké množství energie. Já jsem četla o jednom kvantovém experimentu a ve chvíli, kdy E, kdy vlastně to otočili na ruby, tak jsem si uvědomila, že vlastně využívají energii, kterou spotřebuje prostě celé město, ve kterém jsem se narodila. Takže to jsou věci také, na které se musíme podívat chci říci, že tady musíme se rozhodně podívat na ten společný evropský projekt v oblasti baterií. To znamená podívat se na celé ty praktiky týkající se recyklace. To znamená, co se týče základních surovin, logistika, jakým způsobem si, mm, se baterie využívají, tak to je všechno součástí toho jednoho procesu. Když se podíváme na inovace a jak se organizujeme, tak jsem si jistá, že bychom byli schopni využívat daleko lépe energie, které v tuto chvíli už máme k dispozici. A i díky tomu bychom mohli zrychlit náš boj s, klimati- s klimatickými změnami. A proto uh, musíme se podívat prostě na všechny ty ty zdroje a vysledovat vlastně ty zdroje Tady já budu hodně spolupracovat velmi úzce s Marie Gabriel, která bude zodpovědnou za Horizont Evropa a to bude součástí naší společné práce. Děkuji. A další eh, kolega z Ekon. Děkuji. Paní Vestager, jenom velice stručnou otázku. Ve vašem popisu práce je napsané, že vytvoříte novou strategii malých a středních podniků, soustředíte se na jejich podporu, včetně startupu, a to tím, že snížíte regulační zátěž a že jim umožníte maximálně využít příležitostí digitalizace. V kontextu malých a středních podniků, které mají přistoupit ke digitální ekonomice, ekologické ekonomice, zabývat se výzkumem a vývojem, investovat do zaměstnanců a rozšířovat. se. A přitom mají problém se dostat ke kapitálu a k financím. Vy jste působila jako komisařka pro hospodářskou soutěž. Nyní máte novou roli. Máte učinit e- Evropu efektivnější v digitálním věku. Jak vy byste snížila překážky k financím pro malé a střední podniky, tak aby mohli investovat a rozšířovat se. Prosím, máte slovo. Tato komise přijala legislativní návrhy, které nám umožní rozvinout evropský kapitálový trh. Jedna věc je legislativa, druhá věc je potom situace v praxi. Kolega Dubrovský, který je také zodpovědný za ekonomiku, která má fungovat pro lidi a trvale udržitelné finance, to bude mít také popisu práce. Nyní máme legislativní základ, který nám to umožní rozvinout. Běžné bankovní financování, kdy prostě půjdete do banky a vytvoříte dluh, musí být doplněno, nebo alespoň já to tak vnímám, kapitálovými trhy. Pokud chcete růst jako podnik, tak potřebujete kapitál, ale zároveň také potřebujete různé znalosti. A ty právě přicházejí s takovým kapitálem. Když někdo najednou bude vlastně 10-15 vašeho podniku, tak se o něj bude zajímat a předají vám znalosti a dovednosti, které mají. Zároveň ale potřebujeme nástroj, který umožní takové financování. Junckerův investiční plán umožnil financování 900 tisíc malých podniků. Tady si myslím, že bychom mohli výjít v jeho stopách a zajistit, že lidé budou mít finance na růst. Myslím si, že také je potřeba zvyšovat kvalifikaci lidí, tak abychom měli kvalifikovanější pracovníky. Já vím, že školství je v eh, kompetenci členských států. Já vím, že se digitalizuje, ale přesto potřebujeme kvalifikované pracovníky. Vzdělávací politika. Celoživotní vzdělávání už není jenom měkkým nástrojem, je to tvrdý nástroj, který je potřeba použít, pokud chcete, aby ekonomika fungovala. Děkuji, máte prosím doplňující otázku. Když se podíváme na problémy malých a středních podniků, tak vy jste zmínila udržování pracovníků a zvyšování kvalifikace. Jeden z největších problémů při konkurenci a je, že vám nadnárodní firmy stáhnou talenty. Jak chcete svou strategii motivovat malé a střední podniky, aby investovali do zvyšování kvalifikace svých pracovníků? Konec konců se na to ptalo už tady řada lidí. Paní Vestager, prosím, máte slovo. Součástí této věci je spolupráce s orgány členských států, ale také vytváření programů, které umožní zvyšovat svou kvalifikaci a přitom nemuset odejít ze zaměstnání. Distanční vzdělávání je určitě jedna z možností. Dnes to vypadá úplně jinak, než to bylo dříve. Není to jenom nějaká přednáška, na kterou se podíváte na internetu. Jsou tam různé hry, videa, jiné pedagogické materiály. Je to prostě pedagogicky pojato úplně jinak a následně můžete jednodušeji integrovat to, co jste se naučili do pracovního života. A členské státy se vzájemně mohou inspirovat. Doufám, že se nám podaří také více zvýšit digitální kompetence našich občanů. Vím, že to má jako prioritu stanoveno paní Gabriel je potřeba zajistit tady by digitální gramotnost se zvýšila zvýšil se podíl žen v digitálním sektoru. To je priorita, protože pokud toho nedosáhneme, tak nevyužijeme veškerého potenciálu a všech talentů, které zde potenciálně mohou působit. Děkuji Lidia Pereira za EPP, také za Ekon položí poslední otázku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji i vám, paní Vestager. V ekonomice probíhají hluboké změny. Je to důsledek digitalizace a řady jiných věcí. Digitalizace mění náš život. Jak podniky, tak spotřebitelé stále více používají internet, který nezná hranice. A myslím si, že to musí mít dopad na zdanění v jednotlivých členských státech. Má-li být Evropa připravena na digitální éru, tak by měla odmítat podniky, které platí daně v jednom státě a podnikají ve všech. Existuje studie, která poukazuje na to, že občané by podpořili řešení v této oblasti a já bych ráda znala konkrétní vizi, kterou máte pro zdanění digitálních služeb v Evropské unii. Děkuji. E, ano, já si myslím, že to opravdu potřebujeme. Protože řada podniků v této oblasti neplatí daně. Pak tady máme malé a střední podniky, které vytvářejí pracovní místa, zaměstnávají lidi a platí daně. A pokud pro ně mají platit rovné pracovní podmínky, no tak pochopitelně i jejich digitální konkurenti, kteří s nimi konkurují o kapitál, pracovní síly a podobně, no tak zároveň musí přispívat ke společnosti, kde podnikají, protože jinak to není fér. A myslím, že naše podniky to velmi vnímají. V první snaze o daň z digitálních služeb jsme nebyli úspěšní. Pustili se do toho jednotlivé členské státy sami a já to velmi oceňuji, protože to je opravdu mimořádný počin. A doufám, že tím vytvoří tlak, kterého je potřeba. Tlak zaprvé na globální řešení, globální dohodu toho, jak se to udělá, a pokud se to nepovede, tak si myslím, že bychom to měli udělat sami. My jsme slíbili, že předložíme evropský návrh, pokud do roku 2020 nebude existovat návrh globální. Děkuji, eh, děkuji mnohokrát. Jenom ještě, abych tomu lépe rozuměla. Zajímalo by mě, jak zdaníme ty, kteří prostě neplatí daně a jejich zisky jsou následně převáděny jinam. Jak to uděláme? Uděláme to přes příjmy? Nebo firma bude platit i daně, když je ve ztrátě, nebo, jste, nebo tam bude nějaká marže, nebo jak konkrétně to chcete udělat? Já mám pocit, že to vidíme víceméně stejně, protože i my si myslíme, že Evropa potřebuje dobrou globální dohodu v této oblasti, která by neohrožovala zároveň naši sílu, jakožto eh, vyjednavatele. Je možné minimalizovat rizika a přitom přitahovat investice, ale zajímalo by mě spíše konkrétně, jak si myslíte, že by ta daň měla fungovat. Jak jsem říkala, pracuje na tom OECD v tuto chvíli. V návrhu kolegy Moskovičiho šlo o to, Máte zisk na základě interakce s uživateli. Vy vlastníte algoritmus, dostáváte část uh, údajů, ale ta hodnota vzniká až v interakci s uživatelem. A ten uživatel někde žije někde pracuje, někde využívá MHD. Jinými slovy tedy, i když máte centrálu úplně někde jinde, tak hodnotu vytváříte tam, kde lidé využívají vaše služby. A vzhledem k tomu, že ta hodnota vzniká z interakce s užitelem v řadu jiných zemí, tak byste měli ze svých zisků odvádět část i do těch zemí, kde vznikají ty vaše zisky. A já myslím, že to byla celkem zásadní myšlenka. a daň z příjmu právnických osob předchází digitálnímu věku a je potřeba ji přizpůsobit. Pokud daně nebudou chápat stávající, nebo daňová oblast nebude chápat stávající svět, tak tím více firm přestane platit daně. Ano, máme hmatatelné zboží, které se těžko přesouvá, ale to má často digitální stránku, digitální stránku vlastní hodnoty. A právě z toho, pocit, z toho má pocit, že se opravdu jedná o urgentní záležitost a proto by byla nejlepší globální dohoda. Pokud se to nepovede, měli bychom konat sami. Děkuji vám. Takže tím jsme vyčerpali druhé kolečko otázek a já děkuji všem poslankyním a poslancům čtyř výborů zde přítomných za jejich otázky. A děkuji paní Vestager za odpovědi. Nyní budete mít na pět minut možnost ještě pronést eh, závěrečné poznámky. Prosím, máte slovo. V první řadě mnohokrát děkuji. Je to eh, široké spektrum, které jsme dnes pokryli. Pro mě je velmi důležité to, že pokud mě potvrdíte, je to začátek našeho pracovního vztahu. Ničeho nemůžeme dosáhnout, pokud nebudeme spolupracovat. Druhá důležitá věc je, že vy jste všichni zvolení, máte veřejný mandát. Já jsem eh, tedy vybrána, vybrána eh, vládou, eh, která mě poslala jako kandidátku na komisi. Proto je pro mě obrovsky důležité, že jenom díky vašemu přijetí eh, mám demokratickou legitimitu dělat práci, kterou chci odvést. Eh, proto je tedy pro mě velmi důležité, že pokud mě potvrdíte do mé funkce, chci s vámi spolupracovat eh, na těchto velmi důležitých tématech. Myslím si, že se vrátí asi některá témata, o kterých už jsme hovořili v souvislosti s reformou copyrightu. Ono ve chvíli, kdy se to začne implementovat, se členské státy k tomu určitě začnou nějak vyjadřovat. Ehm, taky eh, máme eh, směrnici pro eh, internetové obchodování e-commerce directive, to už je 20 let od té doby, kdy byla schválena a teď si vemte, že to je prostě 20 let existence této směrnice a je stále relevantní. Eh, každopádně, eh, první věci, eh, nejdůležitější asi je, že potřebujeme finance, potřebujeme programy, potřebujeme tedy něco zrealizovat, aby lidé si uvědomili, že podniky mohou využívat fondy pro investování do inovací, že je možné získat finance pro další rozvoj. A já tedy doufám, že i vy eh, pomůžete tomu, abychom schválili víceletý finanční rámec. Nemyslím si, že Evropané ještě eh, eh, mají trpělivosti, trpělivě čekat na to, než my se tady na všem dohodneme, na, na všech těch věcech, které chceme realizovat. Ehm, musíme jednat teď, to je velmi důležité. Eh, doufám také, že eh, až přijdu a zeptá se vám, co si myslíte, že eh, budete připraveni tedy poskytnout nám tyto konzultace. Stejně tak, jako konzultujeme neziskovky, občanskou společnost, zástupce průmyslových odvětví a další, jak už jsme mnohokrát tedy říkali. Eh, hovořili jsme tady třeba o těch směrnicích pro umělou inteligenci, abychom vytvářeli důvěru u lidí. Jak to přetransformovat v něco, co um, přesvědčí lidi, že to je dobré, že, že, že je potřeba dělat to, co chceme dělat? Pro mě asi nejdůležitější věc, eh, kterou si dnes odnáším z dnešního slyšení, je zájem a zapojení i hloubkové zapojení, tedy, eh, které jste prokázali eh, v jednotlivých tématech. A kdyby někdo se přišel poprvé a vyslechl si tohle slyšení, tak by řekl, ano, my zde máme zástupce, kteří eh, považují naše základní hodnoty jako silnou stránku v problematickém světě. A já v tom hledám útěchu, že zde není žádný cynismus že se nesnažíme podlízat Číně, že, že se snažíme nalézt evropský způsob, jak dělat věci, jak to dělat eh, co nejlépe, jak eh, nalézt, řekněme, tu nejlepší Evropu. A já vám tedy mnohokrát děkuji za všechny vaše eh, promyšlené otázky. Dobrá, děkuji. Děkuji vám, paní Vestager, za vaše odpovědi, kolegové. Děkuji vám za vaše otázky, které byly velmi zajímavé. A v tuto chvíli samozřejmě nepředpovídám žádný výsledek toho, toho slyšení, a chci pouze upozornit na to, že za chvíli začne schůze koordinátorů, hodnotící schůze. V tuto chvíli k tomu nemám co dodat. Děkuji, děkuji svým kolegům, děkuji paní Vestager děkuji také paní Balean i paní Satr. To znamená, že za chvilinku začneme s hodnocení a v tuto chvíli uzavírám tuto část jednání.